Bonjour. Krásný dobrý den. Drazí kolegové, přeji vám krásné dobré ráno a začneme. Můžete se posadit a prosím potichu, abychom mohli začít. Máme před námi velice zajímavé společné zasedání výboru eh, DROA a LIBE, to znamená právní výbor a LIBE, hned po schválení pořadu jednání. Eh, takže já bych vám rád oznámil následující změnu. Oznámení doporučení koordinátorů. Dostali jste je stejně tak jako pořád jednání. Takže máte nějaké námitky, nikoliv tak je to schváleno. Domnívám se, že eh, je to proto, že v zasedání koordinátoru ze 6. listopadu se bude konat ještě další zasedání eh, ve Štrasburku 25. listopadu. Bude to mimořádné zasedání eh, jako příprava plenárky. A to je ten bod, který jsme museli schválit. A máte také jazykový profil. Všechny jazyky jsou tlumočeny s výjimkou galštiny, lotyštiny a maltéštiny. A teď jdeme k dalšímu bodu, protože, jak vidíte, Budeme mít společnou rozpravu s podvýborem pro lidská práva a s delegací pro vztahy s Magrebem týkající se situace migrantů v Libii, která nám způsobuje skutečně velké obavy, nám všem. Situace, eh, o kterých budeme hovořit nejprve v rámci prezentace pana Popovského, zástupce generálního ředitele, generálního ředitelství NIR z Evropské komise, to znamená DG pro sousedství a další prezentace paní Christine Graut, vedoucí divize migrace a lidské bez, bezpečnosti lidí eh, z SVČ. Máme tuto společnou rozpravu se členy podvýboru mm, právního výboru a proto Tady vítám předsedkyni paní Maria Rena. Máme tady také pana Kocolína, který je předsedou delegace s Magrebem. Pane Kocolíno? Ano, on přijde poněkud později za pódium. Budeme diskutovat ve dvou panelech. První panel se týká situace migrantů v Libii eh, eh, v rámci obecné situace v zemi a druhý panel se bude konat situace migrantů v detenčních centrech v Libii a migrantů navrácených libijským, libijskou pobřežní stráží a možná řešení eh, v jejich prekární situace. E, tuto diskusi. Mm, máme se zástupci UNHCR, e, Lékařů bez hranic a Mezinárodního záchranného výboru. Ale než začneme s prvním panelem, dovolte, abych dal slovo místo předsedkyni paní Aréně, aby se s námi podělila o několik slov a pakliže pan Kocolínov čas dorazí, také on eh, pohovoří krátce a pakliže ne, tak začneme s prezentacemi. Děkuji mnohokrát. Nejprve dovolte, abych poděkovala výboru Libe za to, že jste nás pozvali, stejně jako jako tedy právní výbor, abychom se účastnili této rozpravy. A je to výborné, že pokračujeme v této formě spolupráce mezi Libe a podvýborem DRO. V minulém mandátu jsme pracovali ruku v ruce týkající se světových balíčků OSN s kolegy Výboru pro rozvoj a myslím si, že v tomto smyslu bychom mohli co nejlépe řešit otázku migrace. Myslím si, že je dobré, že pokračujeme v této akce demokratické kontroly Evropské unie nad těmito zcela zásadními otázkami. Připomínám, že náš výbor za několik týdnů pojede do Ženevy na světové fórum, které bude diskutovat o uprchlících stejně tak, jako jsme to udělali na summitu v Marrakeši, kde se hovořilo o migraci jedna z priorit je ta komplikovaná problematika, abychom měli příčný přístup, přístup k tomuto tématu za zohlednění otázky práv. Práv na respektování lidské důstojnosti, eh, práv na ochranu a neodmítání, eh, práv na podávání žádost o azyl, práva být eh, zdravotnicky ošetřován a další práva. Ať už jsou jaké okolnosti, které přiměly občany k migraci, zůstávají pod ochranou právní. Vy jste tady připo, už připomenul tu nepřijatelnou situaci, ve které se nacházejí lidské bytosti v Líbii. Svědectví, která dostáváme od mezinárodních organizací záchranných, dokonce i od migrantů, protože náš podvýbor měl příležitost setkat se v březnu tohoto roku s jejich zástupci, popisuje právo naprostého bezpráví a pro některé dokonce skutečně situaci pekla. 6 eh, března 2016 už jsme upozorňovali na situaci, humanitární situaci na místě, zejména s lékaři bez hranic. Je třeba, abychom s našimi hosty dnes hovořili o aktuální situaci. Fenomén migrace je nesmírně komplexní a spolupráce mezi institucemi by se neměla soustředit pouze na to, až dorazí migrace, ale musíme se soustředit na jejich situaci ve zemích původu a v transitních zemích. Tady máme společně mandát před dvěma dny, o kterém jsme diskutovali. To znamená otevřít zemím možnosti, eh, aby přijali 500 mm, migrantů, které, kteří se současně nacházejí v Libii, protože to je země, eh, kde musíme spolupracovat na Eh, řešení situace migrantů, kteří se nacházejí ve velice obtížné situaci. Je třeba, abychom měli partnerství s partnery na jihu středozemního moře a měli také naprosto odhodlanou ctižádostivou spolupráci. Víme, že tady je velice obtížná situace plná rizik. Myslím si, že naše práce dnes ráno nám umožní vyvodit určité závěry pro evropské instituce. Víme, že Evropská unie dělá svou práci a my oček- Evropský parlament tedy a očekáváme, že i komise a rada něco učiní i v diplomatické cestě, aby se zlepšila bezpečnostní situace tak, aby byla trvale udržitelným řešením. Děkuji mnohokrát. Děkuji ti, Marie. A my jsme počítali s tím, že tato diskuse bude dvě a půl hodiny, ale máme dva panely, takže já bych skutečně vám rád připomněl, Abyste dodržovali strukturu, nejprve budeme mít prezentace dvou panelistů. panelistů, každý z nich bude mít maximálně 10 minut, potom budeme mít možnost pro diskusy, většinou začínáme s koordinátory a potom dostávají slovo další členové výboru, takže prosím pěkně zvedněte ruku nebo zvedněte vaše hlasovací lístky, abychom věděli, že chcete hovořit. Pak bude druhý panel, ale pojďme začít s prvním panelem a to je pan Popovský, generální ředitel mm, generálního ředitelství NIR a Navrhuji tedy, aby nejprve dostal slovo pan Popovský na 10 minut, potom dostane slovo paní Grau, potom dostanou slovo koordinátoři a pak budeme mít obecnou diskusi na základě příspěvku členů výboru. Děkuji. Děkuji. Hmm. Situace v Libii Situace v Libii je stále kritická. Ehm, došlo ke střetům v Dubnu, které byly logické pro ehm, migranty i mm, Libice. Říkalo ehm, Říkal se to 300 tisíc mm, interně, eh, interních eh, vyhnanců, na které nesmíme zapomenout. Za poslední dva týdny došlo k dalším ozbrojeným střetům na jih od Tripolisu. Diplomatická úsilí pokračuje, eh, je tam komplexní humanitární katastrofa. A hlavní výzvou je hledat politické řešení, což je předpoklad pro udržitelnou odpověď výzvě migrace. Takže my jsme eh, podporujeme úsilí OSN Eh, za, eh, znovu zahájit politický proces. Eh, samozřejmě nás znepokojuje pokračující porušování lidských práv a podmínky migrantů uprchlíků v Libii. 4400 jich je zadržováno v detenčních centrech. Většina evropských projektů by se implementuje společně s agenturami OSN a nevládními organizacemi na místě. Je to obtížná situace, ty výz, ten eh, kontext je náročný a věříme ale, že bez podpory, ne, eh, kterou poskytujeme při ochraně nejzranitelnějších migrantů, by byla situace ještě horší. No, my stále monitorujeme situaci a zkoumáme nové iniciativy řešení těch nejzranitelnějších. Objem naší angažovanosti, našeho angažmá tedy v Libii je obrovský. Máme 98 eh, milionů bilaterální pomoci, 367 eh, milionů, které jsme mobilizovali po, eh, nouzový, z nouzového fondu pro Afriku, takže více než 460 milionů euro na Libii. To je velký objem peněz. Polovina mm, těch financí, asi eh, 160 milionů, jde na ochranu. Specifických ehm, zranitelných skupin žen, dětí, obětí sexuálního násilí. A společně s našimi partnery poskytujeme přímou pomoc, eh, psychologickou pomoc. My jsme vytvořili bilaterální pracovní skupinu s Africkou unii a OSN, abychom se zaměřili na ochranu. Podařilo se nám evakuovat více než 5 tisíc osob s pomocí UNHCR a také jsme organizovali společně s IOM dobrovolné návraty 50 tisíc migrantů z Libie zpátky tedy do zemí původu. Chceme to doplnit, takže v prosinci, až bude eh, operační výbor, tak budeme prezentovat návrhy dalších kroků a doufáme, že to výbor schválí. Současně Morgarine a komisař Avromopoulos eh, vyzvali členské státy, aby zvyšovali své úsilí eh, přímo humanitární Mm, evakuaci z Libie a podporovali ehm, mm, ehm, z Nigeru a z Rwandy s podporou OSN, jinak by ten systém byl zablokovan. E, v rámci našeho úsilí podporujeme interní ehm, vyhnance, mm, poskytujeme jim zdravotní pomoc, základní potřeby, Spolupracujeme s UNHCR, UNICEF, také eh, s UNICEF pomáháme vzdělání a ochranu deseti tisícům interních vyhnanců a dětě, dětí v eh, dočasných eh, přístřežcích v Tripolisu. Protože chceme posilovat odolnost migrantů i hostitelských komunit. Většina z nich žije tedy v hostitelské komunitě v Libii. A také implementujeme, také implementujeme projekty na zlepšování každodenního života populace. Asi 50 obcím pomáháme do obnovy nemocnic, školy, vody, elektřiny, na posílení tedy eh, odolnosti eh, místní komunity. Takže i 1,7 milionu lidí má díky tomu lepší přístup k základním službám, pomáháme i mladým eh, podnikatelům. Podporujeme eh, kapacitu ehm, partnerské země eh, Search and Rescue a boj proti organizovanému pašování lidí zůstává prioritou. Školení, které poskytujeme Libijcům, se zaměřuje nejenom na Search and Rescue, ale také jak bojovat proti pašování lidí na zemi a na moři při respektování lidských práv. Vyzýváme libijské orgány, aby zlepšili eh, zacházení se zachráněnými migranty, podporujeme IOM, registrační systémy na bodech vylodění, které neexistují. A tady začínají problémy. Lidé jsou zachráněni, vrátí se na zem a pak jsou v takovém začarovaném kruhu. Zůstává to tedy prioritou, ale je to obtížné aby se libyské orgány k něčemu zavázaly, protože oni celé teritorium Libie nekontrolují. Takže ochrana komunit, stabilizace, ochrana hranic a eh, podporujeme mm, také podporu v detenčních centrech a těm, kteří se chtějí vrátit domů a otevíráme cesty těm, kdo mají právo na mezinárodní ochranu. Oznámení libyjské vlády v létě uzavřít ta detenční centra je vítáno. A lézí svy, výzvy zůstávají. Po tragickém bombardování detenčního centra v Tadžura tak tisíce um, uprchlíků Eh, dorazilo do eh, transitního bezpečného místa, které ovšem nebylo navrženo na tuto eh, výjimečnou situaci, je skutečně tedy mm, přeplněné. My monitorujeme tu situaci v rámci delegace EU do Libie. To je také výzva, abychom měli přístup tedy na místo vzhledem k omezení z důvodu bezpečnosti. Děkujeme a nyní to bude paní Grau, která zastupuje SVČ. Prosím, máte slovo. Dobrý den, já samozřejmě se budu snažit rovněž dodržet čas, který mám k dispozici. Tak jak už řekl pan Popovský, situace v Libii zůstává nadále nesmírně obtížnou a nesmírně komplikovanou. My se samozřejmě snažíme o nalezení určitého dlouhodobějšího eh, řešení, aby to byla udržitelná, udržitelné řešení libyské krize, aby samozřejmě to potom mělo i pozitivní dopad na všechny ty migrační výzvy, kterým tam čelíme. Co je nesmírně důležité pro nás, je podporovat i úsilí OSN v nalezení politického řešení této krize. Vy samozřejmě všichni víte, že to destabilizuje celý tento region. My se snažíme pracovat na všech těchto aspektech. Pan Popovský i zmínil některé aspekty naší práce, čili kromě toho zlepšení situace migrantů v Libii, jsme mobilizovali více než 100 milionů pro podporu zprávy a řízení, eh, vzdělávání, mediace, stabilizačních aktivit, občanské společnosti. A jistě víte, že od samotného počátku tohoto konfliktu i humanitární asistence v Libii byla posílena zásadním způsobem. Naše kapacity ovšem přímo na místě ehm, jsou omezovány probíhajícím konfliktem. Samozřejmě, že je zde mm, omezená kontrola ze strany vlády, omezená bezpečnost, o tom již pan Popovský hovořil. Veřejné služby jsou nesmírně tímto způsobem rovněž omezeny. Pan Popovský hovořil o tom, že tam máme asi 650 tisíc migrantů v této zemi a více než 4 tisíce jsou v detenčních centrech v příšerných podmínkách. V tomto kontextu situace migrantů a uprchlíků v Libii nám nesmírně leží na srdci. Tažura centrum bylo bombardováno, mnoho lidí tam umřelo a zároveň to poukazuje na extrémní zranitelnost uprchlíků a migrantů v této zemi. My jsme se snažili zlepšit tuto situaci mnoha různými způsoby, zachraňovat životy, chránit ty nejzranitelnější, bojovat proti pašování migrantů, převaděčství. Snažíme se posílit a podporovat místní obyvatelstvo, hostitelské komunity, interně vysídlené osoby a tak dále. To je součástí našeho procesu. EU, OSN, a Africká unie mají společné eh, fondy, kterými se snaží řešit tuto problematiku. Došlo tam k rozšíření těchto našich aktivit na základě sdílených odpovědností s Africkou unii. Skutečně tyto tři hlavní organizace se snaží podělit o tyto otázky. A máme tam asi 50 tisíc migrantů, kteří díky IOM bylo navráceno do svých domovů a UNHCR zase pomohl s evakuací několika tisíc jiných osob. V rámci IOM a UNHCR máme aktivní zastoupení přímo na místě i díky podpoře Africké unie. Dále zde máme transitní mechanismus v Rwandě, i mm, v Nigeru, je to součást tohoto našeho rozšířeného partnerství a pomoci těmto africkým zemím. Ovšem samozřejmě, že musíme udělat mnohem více, i pokud jde o opětovné usidlování těchto lidí. I pan komisař Avranopoulos se snaží humanitární e, pomoci aktivně zasahovat. E, snažíme se i v rámci ETM v Nigeru pomáhat i v přesidlování od bombardování centra v Tadžua jsme se snažili posílit naše aktivity v takzvané skupině Postažura, kde se snažíme zapojit mnoho subjektů nejenom ze strany Evropské unie, ale i Vysokého komisaře pro lidská práva a nevládní organizace eh, v Libii. Snažíme se samozřejmě reagovat na tuto situaci po tomto pumovém útoku, po tomto bombardování a pomáhat všemožnými způsoby. Snažíme se budovat alternativy těmto detenčním centrům, včetně eh, různých alternativních přístřežků, ovšem samozřejmě další úsilí nás zde ještě čeká. A pokud jde o boj proti pašeradství a převaděčství migrantů, operace Sofia v tomto ohledu hrála velice klíčovou roli a přispěla i k zlepšení bezpečnosti v středním středomoří od roku 2015, kdy byla zahájena došlo k záchraně 45 tisíc lidí, dále zadržení pašeráku a vyškolení libijských pohraničníků. Za chvíli budeme mít další panel, který se tomu bude věnovat. Dále je to náš systém řízení hranic a pohraničních pracovníků, kteří pomáhají místním orgánům, především činným v trestním řízení, pohraniční stráže, školíme tyto pracovníky, abychom bojovali proti těmto kriminálním složkám, kriminálním kruhům, pašerakům, převaděčům a společně s našimi protěžky se snažíme zasahovat tento pokrok by měl být díky všem těmto našim aktivitám posíleno, Všem je to samozřejmě obrovská výzva, když se podíváme na situaci v této zemi. Samozřejmě, že záchrana lidských životů je zásadní v tomto ohledu, tam rovněž vynakládáme obrovské úsilí, aktivně jsme zapojeni s místními aktéry přímo na místě, přímo v terénu. Toto ovšem nestačí, musíme intenzifikovat naše úsilí, zlepšit situaci pro migranty, obrovské výzvy, Eh, jsou zde i v dlouhodobějších řešeních této situace pro lepší ochranu migrantů, uprchlíků, udržitelné řízení této problematiky v souladu s mezinárodními standardy. Samozřejmě, že společně s našimi partnery se snažíme posílit naše úsilí při dosahování těchto dlouhodobých cílů a zároveň to jistě bude i na programu i pro budoucí, budoucího vysokého představitele pro naši zahraniční politiku. Dobře, a nyní to bude kolečko koordinátoru. Takže po těchto dvou vystoupeních začínají koordinátory, koordinátoři LIBE a poté to budou samozřejmě koordinátoři z výboru DROA. Takže nejprve LIBE, za EPP má slovo pan Koster. Je zde mezi námi? Není. Takže se omlouvám, říká paní předsedající. Om, omlouvám se. Já jsem to... Mám tady seznam eh, těch, kteří se nám přihlásili. Takže nejprve to bude samozřejmě paní Mecová za EPP. Není zde paní eh, Mecola, ale je tady paní Sipel za SAD, takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající, a ráda bych poděkovala za veškeré prezentace. Ano, bohužel Libie, to je vlastně stát, který selhává na všech frontách Ovšem my se musíme snažit zlepšit situaci nejenom pro místní občany, ale pro migranty. Ovšem, já jsem si vyslechla že tyto informace o obtížnosti situace na místě. Souhlasíte s tím, že by nebylo dobré, aby ti migranti se vraceli do Libie za pomoci pohraničních pracovníků Libie a souhlasíte s tím, že my v podstatě vůbec nemáme představu o tom, co se děje potom s těmi lidmi, které navrátíme do Libie, jakmile se opětovně vrátí na pobřeží. Pokud s tím nesouhlasíte, řekněte prosím konkrétně a uvedte konkrétní případy, jak kontrolujete vy nebo Frontex nebo komise nebo nějaký jiný orgán skutečně kontroluje, co se děje s těmito lidmi, které opětovně donutíme vrátit se do Libie, kam se vrací a pokud nemáte tyto informace, v tom případě nesouhlasíte s tím, že bychom měli přestat s tímto navracením lidí do Libie. Děkuji vám. Za Renew má slovo paní Sophie Intveld. Ano, děkuji za slovo, pane předsedající a ráda bych poděkovala komisi i SVČ za jejich prezentace. Já jsem naslouchala prezentaci pana Popovského. On hovořil o skutečně složité humanitární katastrofě a proto bych opětovně zopakovala otázku paní Birgit Sipel. Když hovoříme o složité humanitární katastrofě, prosím myslíte, že je dobré, abychom tam tyto osoby posílali. Dokonce je zde soudní pře proti Itálii ze strany lidskoprávních organizací a součas jejich argumentu je ta, že někdo z německé ambasády popsal situaci v těchto táborech jako by to byly koncentrační tábory, čili i když my tam posíláme fondy, my se snažíme zlepšit situaci, ovšem situaci v koncentračních táborech nemůžeme zlepšit. Ty by měly být zavřený. Čili chtěla bych se zeptat, eh, co jste udělali pro to, aby tato detenční centra byla zavřena? Co jste udělali pro to, aby jsme na to reagovali? Některá detenční centra údajně orgány, nebo já nevím, jak je můžeme říkat, už zavřela. Ovšem, kolik lidí teda je na svobodě, co se s nimi stalo, dále to byly lidi z Nižéru, byli evakuováni, mnoho osob bylo evakuováno a dostali se na území Nigeru, ovšem tam jsou najednou v takové patové situaci. No a členské země neustále mají plnou pusu toho, že se musí eh, tyto osoby navracet a zároveň kolik lidí bylo eh, opětovně usazeno, čili kolik, kolik těchto slibů a závazků ze strany členských států bylo splněno, pokud je o ta konkrétní čísla. Mohli byste nám to říct si konkrétně, stát po státě? A my zde hovoříme o tom, že musíme bojovat proti pašeráctví, ovšem já mám pocit spíš, jako kdyby to byl takový ráj pašeráku, pokud teda to jsou výsledky naší politiky, je to úspěšná politika. Ano, děkujeme paní Strik za zelené. Děkuji za prezentaci oběma našim hostům. My máme mnoho informací ohledně situace v Libii přímo na místě a já bych ráda zdůraznila, že to, co zde slyšíme, to je něco šíleného a v obou prezentacích jsme to rovně slyšeli. Včera Mezinárodní výbor eh, právní záležitostí skutečně byl šokován, že nedošlo k žádnému zlepšení v této situaci, žádné potrestání, žádné záruky pro ty osoby, které jsou navraceny pro jejich životní podmínky, čili jak zvýšit odpovědnost v rámci ICC nebo například Radu pro lidská práva. Vy jste se zmínili o důležitosti zásadních změn, souhlasím, ale proč teda budujeme pouze kapacitu místních pohraniční stráže a ne ostatní záležitosti. Proč to není podmíněno, tato naše pomoc? A otázka potom toho navracení nebo to, že libyští pohraničníci v této záležitosti jsou aktivní, neměla by tam být i podmínka toho, že ti lidé se musí navrátit do bezpečné situace. My víme o šílených situacích v těchto detenčních centrech i mimo detenční centra. Libie prostě není bezpečnou zemí. Neměli bychom nějakým způsobem bránit tomu, aby eh, libyští pohraničníci tímto způsobem a tato stráž vlastně eh, eh, tyto osoby navrátila do těchto podmínek. Co se potom děje s těmito osobami, které na základě nebo díky našim finančním prostředkům se tam vrací? A potom ještě otázka, která detenční centra byla Eh, už eh, uzavřena. Ano, alternativy, o těch se zde hovoří k těmto detenčním centrům, ovšem eh, v, v očích EIS a ko, ta, mm, pro služby pro vnější záležitosti a komisi z Nigeru, z Rwandy, jaké jsou zde alternativy, jak to monitoruje potom, vždy tam není žádný přístup k těmto centrům v operaci Sofia, tam se zveřejnil jeden utajený dokument, kde se hovoří o tom, že kontakty jsou možné pouze telefonem nebo online způsobem. To přece není skutečné monitorování a zjištění o to, co se děje přímo na místě. Čili co můžeme udělat, abychom zlepšili tento monitoring a aby to bylo transparentnější pro vnější svět. Teď za IG. Lisa Tardino, but I don't see her. Lisa Tardino. Yes, I didn't grazie. see you. Yes, you yes, are. Grazie. Please, floor is yours. Sì, eh, grazie, presidente, grazie. Mm. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Zdá se, že zde panuje eh, takový skutečně jednomyslný názor eh, to, co dělá, nebo všechno to, co dělá Evropská unie, je nedostatečné. Samozřejmě, že se na to můžeme dívat z různých ideologických pohledů, ovšem asi souhlasíme s tím, že migrační toky, migrační tlak prostě není vyřešen. Tato centra v Libii jsou považována za detenční centra a my přece jsme prvními, kdo by měl chránit práva těchto lidí. Ovšem samozřejmě záchranné akce ve Středomoří nemohou být řešením této situace. Nemůžeme dovolit, aby náš kontinent eh, zde byl zaplaven, zde došlo k invazi, to přece naši občané velice jasně řekli. Ale musíme, musíme eh, k této problematice hledat řešení. My jsme si vyslechli od všech našich hostů obrázek, pohled na tuto situaci, ovšem nemáme žádné argumenty, žádné nápady, žádná řešení, která by tuto problematiku vyřešila, jak stabilizovat tuto situaci v Libii. A to nehovořím pouze o Libii, vždyť Libie eh, je součástí obrovského kontinentu, africké kontinentu. My potřebujeme stabilní řešení tohoto problému. Děkujeme. A nyní to bude za EKR pan Prokečíny. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych rád připomněl, jak celá tato záležitost eh, začala, protože na to často zapomínáme. Došlo tam k unilaterální vojenskému, vojenskému zásahu eh, Francie v Libii. V té době neproběhla žádná diskuse, alespoň si nepamatuju, že by proběhla v Evropském parlamentu a podle mě neproběhla nikde před tímto zásahem, což poukazuje na to, že EU není schopna reagovat společně v tak důležitých věcech, jakým je zahraniční politika. Čili tohle to všechno začalo v roce 2011 a my nyní vidíme následky e, tohoto útoku, který vedl k humanitární katastrofě. V současné době sice máme na libyské straně e, náš protějšek, a Evro, ale Evropská unie prostě eh, nesmí být eh, nekonsistentní a musí rozhodnout a si, zda teda eh, je to legitimní či nelegitimní mm, orgán a zda teda pobřežní stráž je nebo není legitimním orgánem libyská stráž. EU e se nemůže snažit Eh, nějakým způsobem izolovat nebo kritizovat eh, některé konkrétní úředníky pobřežní stráže, ale rozhodnout, za to je orgán, který je legitimní nebo nelegitimní. A stejná záležitost se týká těchto přijímacích center. Samozřejmě jsou tam šílené životní podmínky, příšerná humanitární situace to je pravda, ale pokud teda uznáme libyské národní orgány za legitimní, alespoň teda ty z Tripolisu, tak poté musí Evropská unie být více přítomná přímo na místě v Libii. Musí být zapojena do um, organizace, oficiálních organizací, pokud jde o tato přijímací centra pro uh, migranty a zároveň je to spojeno i s zahraniční politikou Evropské unie. Zdá se, že my máme spíše obavy ohledně jednoty v nejdůležitých věcech a tam, kde bychom měli reagovat konzistentním způsobem jako jeden blok, tak se zdá, že Evropská unie je rozdělena a není schopná přijmout jednomyslné řešení. Dobře, říká pan předsedající. A nyní Nyní to bude zástupce GUE, takže Claire Daly má slovo. Děkuji, děkuji. Já sedím zde, pane předsedající. Já skutečně si myslím, že toto je opravdu šokující ten rozdíl mezi slovy našich hostů a aktivitami, které dělá EU přímo na místě. My víme, že ta situace v Libii je skutečně něco šíleného, to je něco horšího než barbarství. Ano, všichni hovoří o tom, že tam neustále dochází k porušování lidských práv v detenčních centrech. Ovšem my víme, že to je právě EU, který je klíčovým aktérem v navracení lidí přímo do těchto detenčních centrech. Toto byly skutečně naše eh, v podstatě útoky, které umožnily, aby milice mohly těmto lidem skutečně eh, je eh, tímto způsobem dostat zpátky do těchto detenčních center, center včetně pobřežní stráže libyjské. A to je opravdu pokrytectví. Ano, je pravda, že eh, členské státy jsou zapojeny do politické krize nebo jsou příčinou politické krize v této zemi a najednou chceme hledat řešení této krize. To je, to je skandální, to je opravdu skandální. A já skutečně chci vědět, tě lidé, těch pět tisíc lidí, které byli ev- kteří byli evakuováni, co se s nima stalo, kam šli, nebo ti, kteří se dobrovolně těch 50 tisíc vrátili platil, jaké na, eh, jak, z jakých eh, mm, státní příslušníci to byli a SVČ Provedli jste nějakou střednědobou eh, analýzu, pokud jde o eh, fond, který máme k dispozici Svěřenský front pro eh, Libii. Pokud máte tuto analýzu, zveřejníte ji i pro Evropský parlament a zároveň zdá zapojíte nevládní organizace do celého tohoto procesu, protože my musíme převzít odpovědnost. Prostě to není dostačující, že budeme neustále pouze o tom hovořit a vidíte, co se děje na místě a děláte úplný opak toho, co je potřeba. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní zde máme i koordinátory z DROA v tomto prvním kole, ale nevidím zde paní Vajse de Lima, pojde López, takže ale máme zde Isabel Santos za SAD, nebo není zde? Nebo za SAD chcete, chcete-li vystoupit, tak samozřejmě, paní Areno, můžete, samozřejmě položení otázek našim prvním dvěma panelistům. Máte slovo, paní Aren Děkuji mnohokrát. Co se týče SD, my tady máme určitý počet otázek z jury k tomu, co tady zaznělo, první otázka, tady se připojuje k tomu, co jsme právě slyšeli, co řekla pan Sipl. Eh, Libie není bezpečnou zemí. Já si myslím, že tady se všichni můžeme být za jedno. A nejsou respektována lidská práva, nemůžeme se spolehat s takovou zemí na to, že budou respektovat eh, migrující obyvatelstvo. Já si myslím, že toto je třeba integrovat do diskuse, kterou vedeme. Hovořili jste o partnerských zemích Nigeru a Rwandě. Jaké jsou kondicionality? Lépe řečeno, jaké jsou kondice přijímání, které jste zaračili, zaručili proto, mm, aby populace, která se v současné době nachází v Libii, má být přesídlena do těchto oblastí. Jaké máte informace o podmínkách přijímání? těchto osob. Jak vypadají přijímací centra? My jsme tam chtěli jet, ale tato uh, návštěva nebyla možná, čili tady bychom k tomu rádi chtěli více. Máme tady určitý počet zemí, které jsou oběťmi destabilizace v Líbii. Jsou to všechny země Sáhelu. Uh, které jsou dnes, řekla bych, na které hraničí s I tyto země eh, trpí destabilizací a eh, ať je to Mali, Niger, Burkina, Čad, Mauretánie, to jsou prostě zemi, kde dochází k hnutí, eh, k eh, migraci obyvatelstva. Eh, jak je zohledněna tato situace, aby se dalo předvídat, jak bude vypadat migrace v této zemi, která může ohrozit zase znásobení migračních toků? Jak tedy je ovlivněna, jak ovlivňuje destabilizace Libie také země Sahelu? Děkuji tě, Marino. A teď za Reniu Irina, jestli je v místnosti, chtěla se chopit slova. Ano, jste zde. Prosím pěkně, máte právo hovořit jako koordinátorka. Já dám slovo Javierovi. Ne, ne, ne. Já jsem si také poznamenal pana Narta, který by mohl pohořit v druhém kole, ale chcete-li pohovořit už v prvním kole, není problém. Ne, já chci eh, prostě se připojit pouze k tomu, co řekla kolegie Sofie. Je naprosto jasné, že v současné době by, neměla být, by neměly být přijatelné návraty do Libie. Eh, protože to není bezpečné místo v současné době a také bychom rádi měli potvrzení toho, do jaké míry se domníváte, že jsou tady důkazy o tom, že vznikají nová přijímací centra. Já si myslím, eh, že eh, teď tedy čelíme této nedostatečné situaci. A za zelené? To nikdo není? Ano. Pan Sa- paní Satury, chcete pořit? Pan tedy. Děkuji, kolegové. Mm, eh, posl, předposlední přiny, eh, před Mezinárodní soudní tribunál eh, se byla dána kauza Evropské unie a co dělá v Libii. To ukazuje naléhavost toho, jak musíme jednat a změnit paradigma. Ve skuteční, drazí kolegové, se tady vytvořil systém, Vytvořili jsme systém, abychom chránili naše hranice a upřednostňujeme vážné porušování lidských práv. Já se stydím. Stydím se, protože není možné dnes akceptovat, aby se prostě takto nakládalo s lidskými bytostmi proto, abychom chránili naše hranice. A jestli prostě nezrušíme současný systém, tak se z toho nedostaneme. Eh, vidíme, že lidé se stali zbožím, božím a je skutečně naléhavé, abychom se chopili naší odpovědnosti. Čím více oni budou vydělávat na tom, tím víc budou eh, využívat našeho systému, čili je třeba konečně skončit eh, s tím, abychom lidské bytosti posílali do místa, které, které není bezpečné a je třeba, abychom naléhavě pracovali na alternativách, abychom vrátili čest Evropské unii. Děkuji. A za ID pan Lars Patrick Berg je v místnosti? Není. A za EKR Karl Karský nebo Richard, Richard také tady není. A za GUE Miguel Urbán taky tady není. No, dobře. Chcete-li, pane Popovský a paní Grau, Mm, pojďme mm, doplnit tedy, zkompletovat otázky vzhledem k času, který máme, abyste, abychom mohli stihnout také druhý panel. Eh, čili teď vznesou eh, otázky kolegové, kteří měli přijít na řadu v druhém kole. Pan Moraes? Takže jsme stali ještě v prvním kole. Dobře, děkuji mnohokrát, pane předsedo jeden ze tří členů, kteří navštívili detenční tábory v Tripolisu, eh, ukázali na tom, jak nedostatečné podmínky tam jsou, jak se ještě zhoršily. Parlament tedy se přesvědčil o těch podmínkách a to eh, bylo také dáno do protokolu, do zápisu. Viděli jsme, co se tam děje v těchto detenčních centrech. A já se chci zeptat, možná zopokuji to, co už tady zaznělo, ale to je opravdu v jádru věci. SVČ eh, se mm, jako diskutuje s libijskými orgány, ale jak to vypadá s kondicionalitou? Mm, eh, vzhledem k tomu, jak špatné podmínky jsou a do jakých jsou lidé navraceni. To znamená, co se týče kondicionality, snažíte se nějak přeskoumat eh, vaši spolupráci s libijskými orgány, abyste tady kladli naprosto jasné podmínky v rámci jasného časového rámce, eh, aby migranti, kteří jsou navraceni do Libie, byli dáváni do důstojných detenčních center a aby měli vůbec přístup ke všem zařízením. A za druhé, co se týče kondicionality pro zajištění přístupu vše, do všech detenčních centrech na základě ratifikace eh, úmluvy o uprchlících. A pane Popovský, mohla by komise poskytnout více detailů týkajících se toho, zda a jakým způsobem byla zavřena určitá detenční centra a kolik eh, osob bylo propuštěno a kolik jich bylo chráněno a SVČ Eh, zintenzivníte vaší monitorovaci, zda eh, ty akce pro nastolení míru eh, probíhají a jsou transparentní. Mohla by tady být ještě větší transparentnost, abychom viděli, kolik, jaká podpora jde z Evropské unie tam. Mohli bychom se dovědět něco konkrétnějšího, co se děje s těmito operacemi. Eh, dejte nám prosím pěkně víc informací, eh, než co v současné době dostáváme od pobřežní stráže, zejména co se týče podmínek, které tam panují. Teď máte slovo vy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za vaše prezentace. Já mám konkrétní otázka týkající se registrace, registrování migrantů v Libii. Jakým způsobem může proces registrování migrantů urychlen a jak lze zabezpečit, aby došlo k bezpečnějšímu a lepšímu přesídlování pro migranty v Libii? A dále, jakým způsobem se zabezpečit, aby UNHCR registrovalo migranty z každé země a ne jenom nejenom v jedné. A teď Madame Keller. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala panu Popovskému a paní Grau za jejich prezentace a nemohla bych to vyjádřit lépe než mý kolegové. Skutečně tady čelíme naprosto to selha, situace, která selhala, dramatická situace zadržovaných osob eh, v nepřípustných eh, detenčních centrech. Já se domnívám, my všichni, ať už jsme poslanci nebo jiné osoby, které se tím zaobírají v SVČ či na komisi, to vidíme a já bych se vás chtěla zeptat, vás, kteří velice dobře znáte tu situaci, vy jste, Angro, řekli, že děláte malé kručky a samozřejmě to, co se eh, dělá, není dostatečné tváří v tvář reálné situaci. Jaké jsou tedy nové možnosti, nové cesty eh, důležitější, protože eh, tváří tvář to 500 tisíc, 500 tisíc osob a dalších, kteří jsou zadržováni, co můžeme udělat pro ty či ony abychom situaci zlepšili za lepšího respektování lidských práv. Děkuji mnohokrát. Já bych Pane předsedo, já tady budu hovořit o skutcích a ne o, na, o názorech. Za prvé, emigranti, kteří jsou v Libii, nebyli v Libii, když začala válka. Oni kontinuálně přicházejí do Libie. Tito migranti jsou objektem všech hororů, které známe, všech hrůz, ale tito migranti věří, vědí, když vstoupí do Libie, jakým rizikům se vystavují. Znají to velice dobře. Vědí to velice dobře. Když se nacházejí v detenčním centru nebo pod kontrolou ADESu, kde jsem byl, eh, poznal se migranty, vyplatí se hovořit s nimi a ne hovořit jenom s příslušnými orgány. Oni vědí velice dobře, jakým rizikům se vystavují, protože je velice dobře znají mm, eh, to jejich odplouvání v lodích se děje v kontrolovaných zónách ze strany vlády Saraše, který vůbec nekontroluje nic eh, a je to kontrolováno tripoliskými gangstery a islamistickými skupinami. To je realita a já prostě jsem naprosto bez slov, že nejsme schopni monitorovat a kontrolovat to, co se děje v Libii. Díky naší ambasáde Evropské unie v Libii Mm, která je najednou v Tunisu. Eh, jak máme vědět, co se... Stejně tak, jako eh, co vě, mohli vědět, co se děje ve válce ve Větnamu, eh, když velvyslanectví bylo v Bangkoku. Já se ptám, jak víme, kam jdou ty peníze, které EU posílá. Zda jdou do rukou lokálních orgánů. My vůbec nevíme, kam a co dělají, kam jdou, jak ty, kam ty peníze plynou, protože my máme monitorovat vzdělávací centrum v Tunisu. No to je věc, na kterou jenom zírám. Proč? Nepřemýšlíme o tom, jaký je důvod, že z kontrolované zóny tubrukským parlamentem, který je legitimní parlament Libie, nevypluje ani jedna loď a všechny vyplouvají ze zóny, eh, která má kontrolovat eh, vláda, kterou my uznáváme, ale která nekontroluje vůbec nic a, a e, předsedu vlády e, někteří respektují, někteří ne. Abychom věděli, co se děje v Líbii, je třeba uvědomit si, co se děje v Líbii, ne na základě dokumentu, ale na základě reality, na základě toho, co se tam děje. Já bych vám řekl, podívejte se, máme tady pravidelné lety, pět letů pravidelných z Tunisku do Bengasí, z Alexandrie do Tobruku a třikrát za týden z istambulského letiště do Mitigy anebo Misraty. Eh, vstup, eh, vezměte si eh, prostě nějaké to letadlo, leďte tam, podívejte se na to vlastníma očima. Já jsem to udělal, vyplatí se, udělejte to i vy. Eh, abyste měli minimální prostě pocit pro to a uvědomili si, že děláme naprosto i reálnou politiku na základě investic do míst, která neznáme, která nekontrolujeme v situaci války. V situaci války předstírat, že lze vyřešit konkrétní bod a to je bod emigrantů, to je naprosto milné. Právě jsem si vyslechl, že protože tady máme legitimní vládu, všechno je legitimní. No, mezi legálností a realitou je tady tedy veliký rozdíl. Já to, co navrhuji, je, abychom přestali s fiktivními politikami tohoto parlamentu, aby SVČ a výbor pro AFET, už toho máme dost, tady poslouchat různé slavné zprávy, co se děje v Líbii, abychom tam poslali pozorovatele na terénu. Samozřejmě vyžaduje to určitou odvahu, ale není to uh, prostě uh, eh, mortáň smrtelné. Já jsem to udělal. Pojďme to udělat, pošleme tam pozorovatele a přestaňme s touto metafyzikou hovořit o banalitách s experty, kteří sedí v Tunisu cuatro minutos, eh, que, que excede con mucho. Děkuji. Eh, prosím pěkně, dodržujte řečnickou dobu. Paní Alsa, Alsa Hany, máte slovo. Děkuji, já budu hovořit švédsky. Takže si vezměte, prosím, pěkně sluchátka. Děkuji mnohokrát za to, že mi dáváte slovo, pane předsedo. Já jsem se musela tak trochu usmívat, když italští kolegové tady kritizovali eh, Francii za její přístup do Libie. Do roku 1950 byla Libie italskou kolonií. Ano, odpovědnosti Itálie můžeme diskutovat později, ale teď se chci zeptat komise. Eh, z hlediska toho, co už tady zaznělo a také z hlediska prostě naprosto státu, který naprosto sroskotal, kterým Libie je dnes, Vzhledem ke skutečnosti, že se stále znovu opakovalo, že spolupráce s Líby musí být posílena, že třeba soustředit se zejména na to, aby se zabránilo tomu, Eh, aby se nedodržovala práva migrantů, kteří se tam navrací a vy si myslíte, že je to stále legitimní navracet tam migranty eh, na základě toho, co jsme tady slyšeli a také, co řekl kolega z Renew eh, k tomu, jak my vlastně vůbec netušíme, jaká je situace v terénu. My spolupracujeme, posíláme peníze ozbrojeným skupinám, Domníváte se skutečně stále ještě komise, že je legitimní, že jediná unie na světě, eh, která si říká, že je demokratická, by měla nadále spolupracovat s Líbií? Děkuji. Děkuji. A teď paní Bjork. Děkuji. No, mám jednu konkrétní otázku a to se týká o počtu takzvaných dobrovolných návratů. 50 tisíc je, jestli je do takových zemí, jako je Eritrea. Čili já se chci zeptat naprosto jasně a přímo, jak můžete zabezpečit, že je respektován za, za, že je respektovaná zásada non refulma a abyste, eh, aby se dodrželo, eh, aby se skutečně monitorovalo to, že jsou zadržována lidská práva. A za druhé, já mám obavu, o které by se tady měl hovořit. Včera jsme hovořili o zprávě Mezinárodní komunity eh, um, Aid Watch, Eh, která eh, kritizovala, jakým způsobem se využívají evropské fondy na zastavení migrace. Eh, prostě celý ten způsob, kterým postupuje Evropská unie v oblasti přímé pomoci, je naprosto skorumpovaná. Myslím si, že i toto bychom měli diskutovat, protože my teď prostě narušujeme a ničíme systém, ke kterému jsme se zavázali v trvale udržitelných cílech a myslím si, že společné zasedání dnes je správné místo, abychom se věnovali i této otázce, jakým způsobem se čerpají naše zdroje. A někteří z mých kolegové už řekli, spolupráce eh, kterou má EU a určité členské státy, eh, kteří spolupracují s libijskou pobřežní eh, stráží, no to je naprosto příšerné. Děkuji vám. Well, pokud se nemilím, tak jsme dokončili eh, kolo tady, kdo eh, dostatelů, kdo se přihlásil eh, a dám slovo zpátky našim panelistům, aby odpověděli na otázky hm, koordinátorů i poslanců. Takže máte slovo, pan Popovský. Děkuji. Děkuji za všechny komentáře. Byla to teda hodně otázek a já se pokusím odpovědět. Začnu možná čísly. Um, nemáme všechny, protože nemáme um, tedy přístup, jak mnozí z vás řekli. Uh, Eh, takže máme dvě, dva druhy eh, pobřežní stráže. Jednak námořnictvo a jednak eh, pobřežní policie. Je to asi 8 tisíc osob. To znamená, že ti, počet těch, co přišli o život, je nižší než na začátku v roce 2016-17. Samozřejmě ten problém stále trvá. teď máme asi 4400 lidí, kteří jsou zadržováni v detenci. 18 detenčních center v Libii, ale jenom některá z nich formálně spadají pod Ministerstvo pro migraci, což je součástí vlády v Tripolisu. Někteří, eh, některé z nich kontrolují různé milice, nový tým z Tuniska nebo naši partneři. Nemají pro, eh, ani my nemám, nemáme tam tedy přístup. Po útoku na tábor v Tažura v červenci libyské orgány řekly, že uzavřel ta detenční centra. Některá z nich byla prázdná. Pak se zase naplnili, takže pokud to můžeme posoudit, pět z nich bylo uzavřeno. Polovina lidí, co se vrátilo do Libie, nejdou do těch táborů. Oni jdou do eh, různých hostitelských komunit, kde bohužel nemáme dohled nad tím, co se tam děje. K těm návratům. To číslo 50 tisíc bylo zmíněno. Dobrovolné probíhají tedy do, mm, operace dobrovolných návratů z UNHCR. Obvykle tedy jdou do země původu a my poskytujeme podporu jejich reintegraci. situaci v Nigeru a Rwandě jsou určitá omezení. Niger byl velmi vstřícný, ukazují, no, projevují svoji ochotu přijímat lidi, ale mají omezení. Pokud naše členské státy nebo jiné členské státy nerozhodnou o přijímání evakuovaných lidí z Niger, Nigeru, tak se celý systém zasekne. 2220 lidí bylo tedy přesunuto do Belgie, Kanady, Nizozemí, Norska, Švédska, Británie. Můžeme poskytnout písemně ty informace, protože ta čísla, když na vás hodím, tak vás to trošku zmátne, zmate. Více než 300 čeká, mají, byly přijaty na přesídlení a čekají na přesun do Německa, Finska, Francie, Portugalska a Rumunska. To je situace tedy k dnešnímu dni. Ale potřebujeme více příslibů z vlast členských zemí a nebo třetích zemí jako Kanada nebo Norsko. To jsem řekl, jinak to nebude fungovat. Jak jste řekli správně, problém je, že tedy i máme dilema, Libyjci je zachrání a pak začíná znovu ten začarovaný kruh. To souvisí s diskusí o vylodění a reformě systému. A já se jenom odvolávám na prohlášení Uršuly von der Leyen ve Štrasburku na plénu, kde um, ohlásila záměr nového paktu o azylu a migrace, že se chce k tomu vrátit, k té diskusi. Doufujeme, že komise začne tedy pracovat co nejdříve. Monitoring situace na místě je samozřejmě velmi náročné. Některé Eh, organizace mají, stále mají své lokální zaměstnance. Hmm. Máme 11 monitorovacích misí, připravujeme 11 dalších. Děláme tedy, co můžeme, abychom za těchto okolností. A přístup stále zůstává velmi omezený. Eh, mluvilo se také o eh, návratu delegace do Libie, ale situace s těmi střety, to je prostě nebezpečné. Takže tam ještě nejsme. Eh, doposud je tady jenom jedna funkční evropská ambasáda v Tripolisu a to je italská. Chceme posílit ten systém monitoringu třetích stran lidí, kteří tedy by to sledovali pro nás. Um, podpora tedy um, pobřežní stráž, jednak eh, operace Sofia, to o tom, k tomu se dostaneme později. Pak jsme přes italské ministerstvo vnitra spolupracovali s, eh, s civilní pobřežní policií a poskytli jim nějaké školení, ne žádné bojenské vybavení, bojenskou pomoc. My se zaměřujeme na školení, trénink a lidská práva. Pak tady byla konkrétní otázka týkající se ehm, vazby mezi Libí a Sahelem mm, EU už poskytlo poměrně značnou e, podporu e, skupině G5, to je e, skupina Sahelu, která se organizuje a by poskytla ozbrojeným teroristy pomoc ozbrojeným teroristickým skupinám, což samozřejmě ovlivňovalo situaci v Libii a migrační tok tlaky. Pak se chci věnovat některým konkrétním bodům. Mnozí z vás mluvili, jste mluvili o dekriminalizaci migrace. Podle libijského zákona eh, ilegální přechod hranice je trestný čin. A my jsme eh, to mnohokrát písemně zdůrazňovali. Já jezdím sám do Eh, Libie navštěvují detenční centra, mluvili jsme o tom s Libijci, a tlačit je eh, na toho, aby, aby přestali kriminalizovat migraci. A oni neuznávají UNHCR jako partnera. A to zůstane na pořadu jednání a trilaterální pracovní skupina s Africkou unii a OSN – ta je na vysoké úrovni, předsedá tomu Morgarina, to je také orgán, který se s, se snažili tedy sdělit Libícům a e, snažili jsme se jim tedy říci, že tato stávající praxe nemůže pokračovat. K financování. To, že spolupracujeme s libijskými agenturami, to je omezené, jak jsem řekl, více než polovina našeho financování se používá na ochranu osob, na pomoc těm, kteří to potřebují. A my vždycky spolupracujeme s partnery OSN, UNICEF a další. Neposkytujeme přímou rozpočtovou podporu libijské vládě. Nemáme to v úmyslu, protože situace Eh, neumožňuje něco takového. Ještě k těm poznámkám, co jsem si udělal, a nějaká čísla, eh, dodatečné informace pro vás. Chci eh, říci, že Budeme znovu mm, projednávat financování Libie na setkání Trust Fondu EU Afrika, které se sejde 10.12., kam jsme už pozvali zástupce tohoto parlamentu a doufám, že se k nám budou moci připojit. Děkuji. Děkuji a nyní paní Grau, za který mm, eh, maximálně 10 minut odpovědi na ty otázky, abychom stihli ten druhý panel. pak vyslechneme eh, nějaké eh, závěrečné připomínky pana Kosolína delegace pro Magreb. Já můžu být stručnější, protože pan Popovský už mnohé řekl. Co na otázku paní Keller, to je skutečně důležitý prvek našich budoucích úvah a pokud to bude na priorita pro budoucí komisi, to důležité. Um, samozřejmě rozhodující bude, pokud podporou eh, procesu OSN se podaří alespoň dosáhnout příměří. Eh, to by samozřejmě změnilo lecos. Pokud Tedy víme, že jednání pokračují, možná bude konference. V této chvíli je to problém, který se řeší a mnoho otázek, které jste položili, tedy že to nebudou jenom malé kroučky, ale že bychom skutečně mohli dosáhnout něco rozhodujícího. Spoustu otázek už zodpověděl pan Papov, Popovský, ale je to tedy eh, širší otázka. Abych to řekla jasně. Doufám, že jsem to tedy říkala jasně, ale těm detenčním centrum. My jsme velice jasně požadovali jejich uzavření. Samozřejmě je to obtížné. Pan Popovský to vysvětlil. Víme, že tři byly uzavřeny, některá jsou prázdná, ale nejsou zavřená. A pak se dostáváme do situace, kdy samozřejmě uprchlíci Eh, jsou ve městech. My je finančně podporujeme a nikoli tedy je, eh, eh, přes ty různé agentury, aby tam byly k dispozici potraviny, hygiena a tak dále. To je důležité k eh, operaci Sahelu. Evropské operace nikdy nevracejí migranty eh, do Libie. To je důležité. Nepodporujeme jenom libijský, libijskou pobřežní stráž, ta podpora je širší. Snažíme se zvyšovat kapacitu řízení, tedy až za tou pobřežní stráž. Samozřejmě důležité je mm, schopnost té pobřežní stráže dělat svoji práci, jejich kapacita. Pak tady byla otázka rámce operace Sofia. Chci zdůraznit, že rada samozřejmě dala mandát operace Sofia. Operace Sofia musí Mm, pracovat v rámci toho mandátu. Samozřejmě ten monitoring je také součástí budoucí mise. Mm, později proběhne diskuse s panem Seranem a to asi budete probírat více do hloubky. Mm, ještě se dívám, zda tady něco mám. Kondicionalita, pan Popovský to odpověděl Z mé strany z evropských institucí kondicionalita podpory mezinárodním organizacím, nevládním organizacím. To je obtížné. To, ehm, aby ehm, na, spojit tedy se změnou libijského státu. Pan Popovský řekl, že mm, to také musíme mít na paměti. Děkuji. Děkuji. Děkuji, že jste nám pomohli tedy časově. E, stále musíme, máme ten, před sebou ten druhý panel. Takže na závěr. Má UNHCR přístup k těm 50 tisícům lidím, které financuje EU k dobrovolným návratům? pokud chcete něco říci reagovat na tuto konkrétní otázku, paní Bjork? A ona chtěla slyšet ano nebo ne. UNHCR se asi ozve za chvíli. Tady. Hmm, začneme druhý panel. Mám ještě hodinu do 11.30 a pak máme další body na pořadu. Takže začneme druhým panelem. Tady máme na té druhé části Libii, to je prezent, tady máme prezentaci Anabel Roy Granion, která je e, zodpovědná za externí vztahy. Z UNHCR, tedy lidská agentura OSN. Pak tady máme Olu Henriksson, což je regionální ředitelka EEA, EU a NATO, Mezinárodní kancelář pro migraci, to je IOM, Ellen van der Velden, to je poradce Libii eh, v organizace Medicine Sans Frontier, pak Imogen Sadbury, ředitelka pro politiku a edukaci Evropa, Mezinárodní záchranný výbor IRC. Takže to je tedy panel čtyř eh, členů a já je poprosím, aby dodrželi řečnickou dobu, abychom měli pak ještě um, prostor na otázky. To je asi hodina a několik minut. Takže mm, začneme e, tím, že dáme slovo paní Royd Granion za UNHCR. Máte slovo. Děkuji, děkuji moc za to, že jste nás pozvali, děkuji vašemu výboru, děkuji delegaci pro Magreb za to, že UNHCR může vystoupit. Samozřejmě tato situace v Libii, o které hovoříme, se nezlepšuje, bohužel boje, útoky, včetně civilních cílů, více než jeden tisíc lidí zemřelo, včetně civilistů od začátku konfliktu. Východní část země bojuje se západní, s jihem, jsou zde externí aktéři a do v podstatě jisté míry můžeme hovořit o proxy válce, tak jak to čteme v novinách. Ta situace prostě je šílená, nesmírně komplikovaná, už jsme o tom slyšeli. Zvláštní představitel OSN, pan eh, Salani, je nesmírně zlikvidněn celou tuto, touto situací. To už jsme rovněž slyšeli. Samozřejmě, že lidé kteří jsou nejvíce ohroženi, jsou samotní Libici. Je zde asi 300 tisíc interně vysídlených lidí v Libii od roku 2001. Mnoho se nemohlo navrátit do svých domovů, některé se nám povedlo opětovně vrátit, ale asi 128 tisíc lidí je vlastně nově vysídlených a proto je zásadní, že mezinárodní společenství musí poskytnout humanitární pomoc těmto IDPs, jak my je nazýváme, těmto vnitřně vysídleným lidem. Čili ta humanitární krize opravdu se zhoršuje a my všichni se snažíme koordinovaně reagovat. Samozřejmě že poskytujeme pomoc nejenom finanční, ale i nepotravinového charakteru, dále projekty rychlého dopadu, rehabilitace veřejných služeb, školství, nemocnice, to všechno musí fungovat ve prospěch všech libiští, obyvatelé, migranti, uprchlíci v této oblasti. Všem se snažíme pomáhat. Já ještě k tomu o čem před chviličkou hovořil eh, kolega, když se podíváme na celou tuto realitu přímo na místě, na výzvy. Máme zde 122 lidí, kteří pracují přímo v Tripolisu z bezpečnostních důvodů, v Misratě a v Bengázi rovněž a 55 mezinárodních pracovníků, kolegů, kteří pracují přímo v Tripolisu eh, a Samozřejmě především z, hledis, z důvodu bezpečnostní situace a protože je obtížné pro naše pracovníky získat libyské výzum. Toto je jedna z překážek přístupu našich pracovníků přímo na místě. Pokud jde o migranty a uprchlíky, situace já doufám, že už jsem, ne, že už jsem nevyčerpala těch 10 minut, které mám k dispozici, pane předsedající. Čili Chtěla bych říci, že je zásadní, abychom se dělali obrovskou, obrovský rozdíl mezi tím, kdo je uprchlíkem a kdo je migrantem, protože obě, oba dva statusy vyžadují jinou ochranu v této situaci libijského konfliktu i v rámci mezinárodního práva a právě proto UNHCR i IOM jsou přítomně přímo na místě. Víte, že je to země, která je je tam asi 650 tisíc eh, zahraničních eh, eh, osob, které zde žijí. Je to země migrantů, můžeme říct, 45 tisíc. Je registrováno v rámci UNHCR, včetně veliké populace palestinské. Na to nesmíme zapomínat. Většina těchto lidí žije v městských oblastech a zároveň samozřejmě trpí násilnostmi, tímto konfliktem, problémy, které vyžadují poté specifickou reakci ze strany humanitárních aktérů. O tom už jsem hovořila. My si myslíme, že polovina z těchto asi tři 1300 eh, se nachází právě v těch velice riskantních oblastech, velice nebezpečných, proto je potřebné jim najít jiný příšek, jiné útočiště. Asi 4400 těchto lidí je v těch detenčních centrech i Přestože podmínky bohužel se tam nezměnily, ta situace je šílená a ti, kteří žijí v těchto detenčních centrech, tak to je většinou eh, jsou v tranzitu v Libii a buď byli eh, zachyceni na souši nebo na pobřeží. Asi 18 či 20 takových detenčních center máme oficiálních, k těm máme přístup ovšem ne pravidelně můžeme získat hm, ad hoc přístup do těchto center. Těchto středisek bylo více, ovšem došlo k jejich uzavření a mnoho eh, dalších neoficiálních center organizují převaděči, tam samozřejmě my nemáme přehled, toto je nesmírně komplikující faktor, který nám znemožňuje přístup k těmto osobám. Samozřejmě, že je zde různý, různý se ten počet těch center, která jsou otevřené, ještě fungují, která byla uzavřená, je taková fluidní situace. Bohužel často nás ani nekontaktují místní orgány, natož pašeráci či převaděči, zda došlo k nějakému přesídlení těchto lidí, jejich umístění do jiných center. Toto všechno je součástí obrovský výzev. My samozřejmě, včetně mm, EU, nevládních organizací, ostatních mezinárodních aktérů, se snažíme přímo na místě nějakým způsobem zlepšovat tuto situaci. Ty podmínky jsou neakceptovatelné. Jakmile máme přístup do Víte, to nejde pouze o nějaké monitorování, identifikování těchto lidí, kteř, kteří potřebují naši pomoc, ale zároveň, aby byly součástí určité registrace v našich systémech. My se snažíme hodnotit situaci na místě. Samozřejmě, že jsme je kontaktovali a v roce 2010 jsme eh, provedli více než tisíc návštěv těchto center, čili skutečně se snažíme působit i na místní subjekty, orgány, se kterými spolupracujeme, které jsme identifikovali jako naše protějšky. A z těchto 4,5 tisíce lidí v detenčních center asi 2600 by právě mělo být eh, v našich systémech UNHCR, protože vyžadují pomoc z mezinárodního hlediska. Čili není to jednoduché, pokud jde o ten eh, mechanismus eh, takzvané transitní nouze. Tento je mechanismus, který jsme vytvořili v roce 2017 na konci tohoto roku na základě finanční podpory Evropské unie, ale i jiných eh, dárců, mezinárodních dárců. Od tohoto počátku práce tohoto mechanismu jsme byli schopni 1688 lidí přemístit z těchto detenčních center buď na jiné, do jiných částí. V Libii evakuace proběhla do jiných míst a tak dále. Já bych tento mechanismus ještě trošičku objasnila, abych uvedla bych nějaká čísla, to znamená, jakým způsobem UNHCR potom reaguje na to opětovné usidlování těchto lidí. Asi 4400 440 osob od samotného počátku eh, fungování tohoto nástroje bylo evakuováno z Libě. Abych to objasnila, co to znamená. Téměř 3000 těchto lidí bylo evakuováno do Nigeru od tohoto roku 2017 to je právě na základě dohody s, nigerský, s, eh, s nigerskými orgány, zároveň rvanské úřady nám umožnili asi 200 lidí evakuovat na území Rwandy. 800 v rámci humanitárních koridorů se dostalo do Itálie, 550 lidí do transitního centra v Rumunsku. A ano, chybí nám zde ještě nějaké číslo v tomto celkovém počtu. Samozřejmě my máme omezené kapacity, ale snažíme se do těchto zemí eh, přímo přesidlovat lidi, aniž by museli jít přes ta transitní centra v Nigeru nebo v Rumunsku. A to je právě 160 lidí, tam došlo k tomu přímému přesídlení. A vy jste se zeptali, kolik zde máme závaz, eh, kolik zde máme z příslibu z jednotlivých zemí. A to nejsou pouze EU členské země, ale je, pan Popovský už se to zmínil, že i EU členské země. Takže pokud jde o tyto přísliby, tak tam máme asi 6 tisíc pro Niger, to je teda z Libie, v tom časovém rámci, který zatím nemáme úplně upřesněný, ale je to samozřejmě dlouhodobá záležitost. Eh, to znamená, pokud je chceme přesídlit z Libie nebo z Nigeru, z těchto detenčních center. A 870 těchto lidí je v Nigeru, evakuováno z Libie, 300 těchto osob eh, nyní je právě v procesu odchodu do těch nových eh, zemích a dalších 300 čeká na vyřízení této žádosti GDF. Vy jste určitě slyšeli o tom, že zde máme takovou facilitu, takový nástroj. Ehm, já se omlouvám, říká pan předsedající, skutečně už opravdu už vám vyprš, skutečně jako všichni panelisté se budou věnovat této záležitosti, takže prosím, abyste ukončila svou přednášku, protože já možná už tím reaguji i na některé otázky, pane předsedající, určitě odpovídám vlastně i na to, co očekávám, že zde zazní. Čili tato facilita, tento nástroj je alternativou k detenčním centrum, to jsme zahájili asi před rokem, tuto práci i za pomoci zemí EU. Je to centrum, které vede UNHCR a ministři vnitra nad tím mají patronát. Toto je centrum, které slouží k evakuaci lidi z Libie do Nigeru a do Rwandy. Problém je, poté, co detenční centrum v Tadžure po, po tom útoku, tak je tam asi 480 lidí, které se museli přemístit z tohoto detenčního centra do tohoto nového, do této facility DGR. To znamená, že to hlavní centrum, které mělo být tím transitním centrem, tak je přeplněno a to je skutečně obrovská výzva, jakým způsobem teda pokračovat v rámci této alternativy pro tato detenční centra mm, určitou přeměnu těchto center to není jednoduché, my jednáme přímo na místě s místními orgány. A pokud jde o já bych ještě vysvětlila, jak to vypadá v rámci OM, pokud jde o možnost mm, těchto lidí, aby například z těch lodí se dostávají na pobřeží. Spolupracujeme s pobřežní stráží. Pane Ole Hendrickson, prosím, už nebudu to uvádět a máte slovo. Děkuji mnohokrát za toto možnost účastnit se vaší schůze. Eh, jsme prezentní v Libii, je tam více než 200 eh, členů personálu, jak národních, tak mezinárodních. Máme tady mechanismus převádím přes 650 a eh, máme tady možná ještě víc než 600 50 tisíc, nebo až od 650 do milionu migrantů. Někteří z nich přicházejí i z Čadu a z Nigeru. Někteří, kteří přicházejí do Libie, si neuvědomují vždycky rizika. Pouze 57% intervjuovaných migrantů věděli, že podléhají riziku, že budou zadrženi. 8 tisíc z nich si uvědomovali ta rizika, ale neučinili žádné kroky před svým odchodem tam. Máme 18 operativních detenčních středisek, které všechny eh, monitorujeme. V polovině listopadu jsme měli 4 tisíc 2500 zhruba migrantů a uprchlíků zadržených eh, v, tě, v tomto centru. Dále je třeba vědět, že počet migrantů v, eh, ne, eh, neformálních detenčních centrech, která jsou provozována převaděči, jsou nejasná. My nemáme vůbec ponětí o tom, kde jsou umístěny a kol, jak to tam vypadá. Ta centra, která jsme řídila od roku 2000, řídili od roku 2017, se konají pod dobrovol dobrovolnou pomoci a více než 4 tisíce migrantů, od 44 tisíc bylo eh, navráceno. Eh, podmínky v Líbii eh, jsou nelidské, dochází k porušování lidských práv, dochází k násilí, k obchodování s dětmi a toto násilí je beztrestné. Máme tady odlišnou situaci v různých detenčních centrech, v určitých lokacích. Mají migranti přístup eh, k jiným, eh, mají přístup ke všem facilitám, ale někdy mají přístup naprosto restriktivní v určitých lokalitách. Eh, detenční centra jsou naprosto přelidněna, není tady dostatek pitné vody ani dostatečný přístup k toaletám, k sanitárním zařízením. Libijské orga umožnili mm, e, další přístup e, asi 300 migrantů a 231 z nich, 261 tam zůstalo. Někteří migranti byli propuštěni z tohoto detenčního centra. My se domníváme, že mezi zadržovanými v minulých dvou týdnech se zvýšilo povědomí o tom, co se vlastně děje a pakliže dochází k takovýmto situacích UNEF, UNICEF a další organizace koordinují své akce eh, v rámci příslušného mechanismu je třeba pomoci zranitelným zadrženým, kteří žijí skutečně v nezdravých a nebezpečných situacích. Neposkytujeme podporu detenčním centrum jako takových. E, cílíme pouze na podporu migrantů v jejich velice obtížné situaci. Tato intervence e, znamenají e, pomoc přístupu zdraví a rehabilitaci v rámci této situace, těchto okolností, obecné situace nebezpečné v Libii, eh, pokračujeme v tom, že se zasazujeme o zlepšení situace v detenčních centrech. V roce 2018 jsme poskytli do, pomoc pro dobrovolné návraty pro 9 tisíc eh, migrantů z více než 30 národností UM spolupracuje s relevantními vládami pro zabezpečení toho, abychom měli přístup k zadržovaným, eh, které intervjujeme, monitorujeme situaci a snažíme se zaručit jim také ochranu soukromí. Eh, spolupracujeme s ambasádami, abychom skoordinovali vystavování víz. Také ještě spolupracujeme s orgány v Tunisu a Káhyře a eh, pod podporujeme také vystavování dokumentů. Od roku 2016 a vypracovalo programy, zavedli jsme také takzvaný community hosting program, 201 migrantů bylo umístěno v hostitelských rodinách. Snažíme se rozvíjet také eh, na eh, místa pro ochranu zranitelných žen a dětí, aby byly umístěvány mimo detenční tábory a eh, tady mm, jsou i oni zařazeny do procesu dobrovolných návratů. Bezpečnost těchto míst, kde jsou tedy ženy a děti, jsou monitorovány a je zde umožněn přístup k sociálním pracovníkům. IOM také spolupracuje s ambasádami v Líbii a poskytujeme také nepotravinovou pomoc těm, kteří jsou umístěni v určitých příbycích, která provozují velvyslanství. Situace zůstává nepřijatelná a neměl bychom zapomínat na počet migrujících, které, kteří nejsou v detenčních centrech. Je třeba zabezpečit, aby tito, které se nacházejí v mimořádně zranitelné situaci, také doznali podpory. Je třeba podporovat integrace migrantů. To by bylo relevantní. IOM podporuje regularizaci migraci či legitimnější zařizování legitimaty migrantů v Libii a také jejich přístup k trhu práce. Ale za, vidíme tady, poznamenali jsme pozitivní rozvoj, co se týče bilaterálních dohod mezi Libií a Nigerem. Ministři práce sorganizovali workshop v Nigeru v listopadu. Je třeba Eh, a tady se jednalo také o zapojení nejenom nižerských orgánů, ale také egyptských. Eh, registrování těchto migrantů by mohlo vést k lepší ochraně těchto osob. Libie není bezpečné místo, kam by se měli navracet migranti. Jsou tady nepřijatelné podmínky a porušování lidských práv. Omlouváme se, ale text je čten nesmírně rychle a nemáme ho k dispozici. Libijská pobřežní stráž zůstává jednou z mála stran, která mají kapacitu pro záchranu ve středozemním moři. Libijská pobřežní stráž má ale limitovanou kapacitu. Eh, a co se týče bezpečnosti a migrantů, není možné to zajistit touto nedostatečnou kapacitou. Libijská pobřežní stráž eh, vykonává také pobřežní operace a více než 8300 eh, migrantů navrátila zpět z moře mezi nimi bylo 374 dětí. E, a kromě toho zatím 203 migranti jsou um, postrádáni, neví se, co se s nimi stalo. Pobřežní stráž a, um, navrací tyto migranty do detenčních centrů mandát IOM není monitorovat operace libyjské pobřežní stráže, ale spolupracovat s ní za zabezpe- a zabezpečovat ochranu těchto osob. Poskytujeme záchranné vesty a také pomoc pro migranty, kteří jsou navrat- navráceně na pobřeží. Také dochází k dezinfekci eh, příslušných plavidel. Náš program se soustředí na lidská práva migrantů eh, za dodržování mezinárodních norem. Je také třeba identifikovat eh, porušování lidských práv. Máme tady šest míst na vyloďování, která monitoruje OIM a provozujeme také eh, zdravotnický dohled v těchto lokalitách. IOM také poskytuje poskytovalo příslušné vybavení na těchto místech vyloďování, zejména co se týče mm, zařízení na poskytování vody a sanitárních zařízení. Regi- systémy registrování migrantů za podpory IOM jsou operativní právě v těchto místech vyloďování, eh, ale registrování eh, probíhá ze strany libijských orgánů. V detečních centrech eh, je velice obtížná situace. Znovu chceme zdůraznit, že ti, kteří přijíždějí do Evropy, eh, přijíždějí v daleko sníženém počtu. Je třeba zvolit eh, takový celostní přístup k těmto migrantům. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste dodržel čas. A teď má slovo paní van der Velden. z MSF, čili z mm, organizace Lékaři bez hranic. Já tady hovořím o organizaci, která od roku 2011 má národní i mezinárodní kolegy v Libii v posledních třech letech v Tripolisi, Homsu a Misratě kde pracujeme v různých detenčních střediscích a možná, že bych měla vysvětlit, že ne každé detenční centrum je stejné a jak okolnosti tady působí. Už se tady zmínilo o tom, že lidé nejsou registrováni, to znamená počet osob, v určitých detenčních centrech je neznámý a naše lékařské týmy se snaží poskytovat zdravotnickou pomoc, vyjednávání, přístup na každodenním základě s různými eh, zástupci těchto detenčních center a je překvapivé občas zjistit, kolik lidí tam skutečně je navštěvujeme, protože návštěva jednoho centra vám prostě nedá přehled o celkové situaci. Samozřejmě Hovoříme o detenčních centrech, eh, eh, která eh, souvisejí s GIM, kde jsou i, ale víme, že jsou i jiné typy detenčních zařízení na zemi. Máme společnou jednu věc. A sice, že tady jsou muži, ženy i děti. Pokaždé, když tam jsme, tak také sledujeme děti, miminka, eh, děti ve školním věku, prostě nezletile. Ehm, z toho můžeme vyvodit jediný závěr a sice Liboje zůstává nejextrémnějším příkladem, jak místní politika nejenom omezuje právo na azyl, ale kde dochází ke zneužívání násilí na migrantech. Kdyby EU eh, zohlednila potřeby těchto migrantů eh, bylo by to záhodno, protože jedná se ne o řízení migračních toků, ale o řízení pomoci konkrétním lidem. Opatření byla založena na dvou základech. Za prvé mezinárodní organizace a nevládní organizace, eh, které se snaží pomáhat migrantům, by měly dostávat pomoc od EU. Máme tady celou řadu eh, lidí, kteří se vydávají na nelegální cesty a to je právě problematické. Co se týče kapacity ochrany, hovořili jste o no, umožňování mezinárodním nevládním organizacím na ochranu, ale zároveň je známo, že prezence klíčového personálu je velice omezená. Jako příklad nikdy nebyl prostor eh, pro registrování těchto osob. Máme tady například týmy, kteří jsou v Homsu a během vyloďování oni poskytují zdravotní eh, pomoc a musí vyjednávat, jakým způsobem lidé, kteří mají tuto potřebu, mohou být eh, transportováni do nemocnicích. Někdy je tato pomoc poskytována úspěšně, někdy neúspěšně. Eh, a problém je že eh, v detentních centrech se nesetkáváme se stejnými lidmi, se kterými jsme se setkali při vyloďování. To znamená, někteří jsou umistěváni do jiných míst, která neznáme, ale když hovoříme s lidmi, zejména po záchraně na moři, víme, že jsou objektem nebezpečných situací, že je eh, zavírají, že eh, je s nimi obchodováno, že jsou nuceni k práci, že dělají nucené práce v Libii dochází ke změně trendu, už jsme o tom dnes slyšeli, směrem urbání integrace migrantů a uprchlíků, což by byla alternativa vůči detenci. A e, my se ale bohužel tady e, rámec zatím ztroskotává. E, je tady příliš málo možností ubytovávat lidi v urbánních zónách a byly vytvořeny eh, pracovní skupiny, které hledají možnosti alternativních přístupů. Migranti a uprchlíci odmítli tento balíček relokace, eh, protože říkají, že to je neochrání před eventuálním zavřením a porušení lidských práv. My máme velké obavy také ze zavírání detečních center, eh, eh, a to obáváme se o to právě v zájmu ochrany příslušných osob, které jsou kde zde umístěny. Eh, pakliže by byly uskutečňovány bezpečné operace, byl by to menší tlak na eh, nebezpečná mm, zlepšení situace v detenčních centrech, včetně ochrany těch nejzranitelnějších. My víme, že tady zatím neexistují mechanismy, které by, zamíst, za, které by umožnily adekvátní přístup k těm základním potřebám. Ale to je něco, co jsem viděla i já sama, když jsem tam několik měsíců byla bylo to sice v jiné době, bylo to v roce 2016 a 17 a e, našli jsme mm, přelidněná detenční centra. Dnes, když jdete do detenčních centrech, zjistíte, že zhruba 80 lidí v detenčních centrech jsou registrovaní jako uprchlíci. Vzhledem k výzvám, kterým čelí UNHCR a nevládní organizace i přímo v detenčních centrech, nelze očekávat, že urbání integrace by mohla být efektivnější. Žadatelé o azyl i migranti si uvědomují eh, možná řešení, ale snaží se zůstávat v detenčních centrech. Domnívám se, že my všichni jsme viděli, jak 29. října 450 lidí šlo z Abu Salimu. To je jako jeden z příkladů toho, jak vypadají podmínky v detenčních eh, centrech. Lidé eh, odcházeli eh, do jiných center, ale tam je nepřijali, protože měli již přeplněnou kapacitu a těchto 450 osob eh, se nemohlo dostat do těch příslušných míst. Když systém je neschopný splnit svůj mandát a zajistit ochranu uprchlíků, musíme si uvědomit, že to nemůže být jediné řešení pro těch 45 tisíc uprchlíků, ale když se podíváte na to, že 5 tisíc lidí bylo přesídleno do třetích zemí, zatímco ve stejném období před 8 tisíc lidí bylo navraceno z moře pobřežní eh, stráží Libie opět na pevninu, Navzdory drastickému snížení počtu migrantů přicházejících do Evropy, eh, situace migrantů v Libii není bezpečná. Už v roce 2017 UNHCR již umožňoval, eh, uskutečnilo určité navraty. 2017 to bylo více než 700 lidí. V roce 2500 osob bylo navráceno do Nigeru, a teď je tento proces takřka přerušen. Kabina se opět omlouvá. Nemáme tento projekt, který je přečítán v ohromné rychlosti bez čísel. Více než 2000 uprchlíků eh, opustilo Libii, 761 eh, pro přesídlení a další k evakuaci. Stále více lidí eh, přichází tedy z moře, počty rostou, eh, stále více lidí, kteří, kteří potřebují pomoc. Takže to je nezbytné, aby relokační program fungoval. Paradoxem evropské politiky je, že v Libii jsou ti nejzranitelnější. Tam zůstávají 80 lidí, kteří zůstávají v decenčních centrech. Ehm, to, eh, ti mají nárok na určitou Eh, ochranu, ale jsou tam vlastně v pasti. Vedle eh, riskování života na eh, moři jsou dobrovolné repatriační programy IOM. My jsme rádi, ale v každém případě, že lidé opouští Libii, ale čísla jsou malá a nejsou to ti nejzranitelnější. My doporučujeme Eh, navýšení intervenci OSN na ochranu zranitelných skupin v zemi. Aby to fungovalo pro uprchlíky a azylanty, UNHCR musí mít větší přítomnost a mm, více pracovat na ochraně v Libii. Eh, aktivita UNHCR eh, mm, nabízí pomoc všem uprchlíkům a evakuace těch, kteří jsou nyní v detenčních centrech, není realizována. Pak by mohly následovat uzavření detenčních centrech. Evakuace z Libie je humanitární imperativ těch, kteří jsou. Prosím vás, můžete to ukončit? Máme tady ještě jednoho panelistu a pak bude diskuse, takže. pokud bychom měli zvážit eh, migraci, tak ehm, mm, to může být tedy dočasná možnost. Evakuace zůstává humanitárním imperativem. Alternativou v Libii, včetně komunitárních iniciativ, jsou garance pro ehm, mm, jednotlivce. Děkuji. Takže Medicine and Frontier, děkuji. Ještě máme jednoho panelistu, paní Sudbury, Sudbury, Mezinárodní eh, výbor na záchranu IRC. Buďte prosím nejstruční, co nejstručnější. Já jsem velice vděčná za toto pozvání a Několik slov tedy k organizaci. My jsme nevládní organizace, pracujeme ve 40 zemích, eh, pomáháme všem postiženým konfliktem, aby se znovu tedy dostali svůj život pod kontrolu. Jsme v Libii od roku 2011, v mnoha zemích Sahelu a subsaharské Afriky podporujeme také nové uprchlíky v Evropě, v USA, takže skutečně potkáváme se s uprchlíky v mnoha fázích své, jejich cesty. My máme tedy, můžeme mít různé názory o spolupráci EU s libyskou pobřežní stráží, eh, ale slyšela jsem, že vzhledem k eskalaci násilí v Libii EU eh, e má odpovědnost navýšit financování a diplomatické úsilí na řešení podmínek migrantů v Libii a urychlit a navýšit ochranu v Evropě. Já eh, chci zmínit tři řešení, které by EU mohla přijmout. Jednak potřeba lépe zacílit evropské financování, aby bylo k dispozici, kde ho nejvíce pře- třeba. A pak systémová změna neřešit symptomy. Takže my se zaměřujeme na detenční centra, jak jsme už řekli, je méně diskusí o situaci eh, uprchlíků v městských oblastech. 98% z nich je tam v Libii. Tito lidé jsou stejně zranitelní jako migranti v, decen, v detenčních centrech, v naší zkušenosti. Bez mm, eh, mm právního statutu migranti nemají přístup k základním službám, potravinám, lékům, přístřeší a samozřejmě jsou velmi zranitelní eh, zneužíváním jejich lidských práv a mají další také zranitelné stránky. Pan Pusky mluvil, že nemáme eh, kontrolu nad eh, těmito touto populací, ale my pracujeme tedy v Tripolisu, kde je asi 85 tisíc migrantů. A my víme, že migranti čelí mnohačetné diskriminaci, na základě pohlaví, jazyka, barvy kůže, náboženství. Jeden příklad ehm, zranitelné skupiny jsou těhotné ženy, které cestují sami, aby se dostaly k lékařským službám, tak eh, se od nich žádá povolení jejich manžela pokud cestují tedy sami, tak nemají přístup k lékařským službám a hrozí, že se dostanou do detence v této zranitelné fázi života. Um, ehm, IRC se snaží zlepšovat situaci těchto uprchlíků a migrantů. Zaměřujeme se na posilování systému, aby lokální a národní zdravotnické struktury byly dostupnější pro migranty a uprchlíky, včetně školení lékařů při řešení institucionálního rasismu i e, služby v oblasti duševního zdraví. Jak už bylo řečeno, poskytujeme také služby Libíc, vyhnaným Libincům, migrantům a uprchlíkům. Ehm, jde o podporu dlouhodobou, ehm, nikoli krátkodobou. Vidíme tady nesoulad mezi humanitárními potřebami a dostupnými financemi. 80 evropské podpory jde detenčním centrům, nikoli měst, do měst, ale jenom malé procento uprchlíků je v těch detenčních centrech. Ehm, dále nejkritičtější potřeby jsou na východní a jižní části země, kde je více než po polovina těch potřebných. Sručně řečeno, velká většina osob v Libii, kteří to potřebují, tak ne, se jim nedostává pomoci eh, pro z důvodu přístupu humanitárního. Takže je třeba tento eh, systém znovu zvážit a navýšit to financování, jako to mluvil pan E, a zajistit, aby komunitární programy, včetně zajištění živnosti, dostane prioritu. Vedle financování by EU mělo eh, investovat více kapitálu do um, změny rámců a spolupráce s libijskými orgány na konkrétních plánech a alternativách detence. Ukončení detence je humanitární imperativ a nedávné propuštění mnoha e, migrantů je pozitivní, ale jistě by bylo předčasné slavit. Chcem, musíme zajistit bezpečné alternativy těmto migrantům, řešit diskriminaci, kterým čelí um, a um, stejně, e, která platí i v městských centrech. Možnosti těchto lidí jsou velmi omezené. V Libii není bezpečná budoucnost, nemohou se dostat do Evropy. A mn, e, mnoho se ani nemůže vrátit do země původu, i kdyby chtěli. Takže mm, Nicméně existují alternativy detence. My spolupracujeme se například s libijským Červeným křížem, aby poskytl podporu lékařské služby v městských hm, centrech a také podporujeme navýšení toho a financování, koordinaci ze strany EU pro zajištění toho, že toto bude dobře implementováno. Také chceme, aby EU ukázalo více vedení a přišla s hm, podrobným plánem, jak uzavřít tato detenční centra a koordinace podporu těchto alternativních řešení. Také bychom chtěli podpořit eh, libijské orgány v humanitárních krocích před ehm, tedy plánovanými propouštěními ehm, profily lidí, kteří budou propuštěni, jejich počty, lokat, lity, abychom se mohli připravit na specifické potřeby a snížit mm, ta rizika, kterým čelí tyto lidé. K trvalým řešením, když ten konflikt eh, eskaluje, jak už jsme o tom mluvili, víme, že výbor velmi, pot, velmi potřebuje, že potřebujeme bezpečné cesty a více míst v eh, evropských zemích pro sjednocování rodin, humanitární výzva, víza a přesídlení v případě Líbie. Evakuační mechanismy, které jsme viděli a projednali, jsou nedostatečné a zůstávají eh, bez dostatečných zdrojů. Potřebujeme, aby členské státy se připojily k, eh, k mechanismům pro Niger a Ruandu a ty, kteří se již tedy zavázali tak k tomu, aby to splnili. Je eh, třeba dostat lidi, kteří již čekají v detenci v Nigeru, tak aby bylo možné tyto lidi vlastně procesovat. Eh, ten mechanismus přesídlení, eh, kde jsou desetky let zkušeností, ukazuje, že to Eh, přináší prospěch nejenom pro ty přesídlence, ale i pro hostitelské komunity v Evropě. Členské státy ještě nesplnily závazek přesídlit 50 tisíc uprchlíků do 31. 10. 19. Nyní mají do 31. 12. Je to velký milník Eh, proběhne v prosinci fórum pro uprchlíky. Je to důležitý moment, aby EU vyslalo signál, že nenechává veškerou odpovědnost mm, eh, mm, těm hostitelům v nejzranitelnějších oblastech a že se připojí k tomuto úsilí. A na závěr jedna specifická akce, která je v rukou výboru Libé. Um, ehm, Mnozí z vás víte, že je tady návrh na stole eh, celoevropské nařízení, která by zjednodušila proces v celé EU pro urychlení a zvýšení kvantity přesídlování. To, tento návrh se blíží eh, dohodě v radě, ale souvisí to s reformou ehm, evropského azylového systému. Já bych žádala tedy o oddělení tohoto návrhu od zbytku toho balíčku, aby eh, vynikající práce zpravodajky paní Björk a dalších členů výboru libastínových zpravodajů, tak aby nebyla ztracena. Já chci vás vyzvat, abyste skutečně hm, pomohli hm, zranitelným prchlíkům nejenom v Libii, ale v celé země a podpořili ty země, které jim poskytují pomoc. Děkuji. A Mezinárodnímu výboru záchranu IRC e, e, výbor dělá všechno pro to, aby skutečně bylo e, dosaženo té změny, ale stále narážíme na problémy v tom evropském rozhodovacím procesu. Hmm. Pokušme se ale nyní dát slovo všem, kdo se přihlásili o slovo. Já tady jsem si všiml čtyř a musíme tedy dodržet um, obvyklý postup Kom koordinátoři. EPP tady není, ty jsou v záhřebu, mají tam nějakou skupinovou party, teda pardon, s, s, s, skupinový nebo, nebo mm, jakýsi sjezd frakce. Možná někdo by si chtěl vzít slovo, tedy paní Burek? Paní Bion? Bion? Prosím, za, za SND. Moje otázka je, že chci zúraznit, že jsem trošku zklamán, protože v první kole moje otázka na lepší registrační proces migrantů, abych byla eh, lepší, aby se zlepšil proces relokace, nebyl zodpovězena. Možná někdo z expertů na to může odpovědět. To by bylo mm, dobré. Pak se dostanu k situaci migrantů v detenčních centrech a politiku libyjské pobřežní stráže. Moje otázka, jaká opatření UNHCR a EU chce přijmout, aby zvýšili kapacitu U, center UNHCR a přizpůsobili je reálným potřebám. Další otázka se týká libyjské bezpečnostní stráže, jak zajistit lepší kontrolu a dohled nad aktivitami takzvané eh, libijské pobřežní stráže a pobřežní bezpečnosti. Máme dostatečné důzkusy o jejich eh, nevhodném chování. Například incident Alana Kurdy, kdy eh, téměř zabránili záchraně Eh, vyhrožovali posádce a s eh, tím, že stříleli do vzduchu. Děkuji. Zariňu, paní Intveld. Děkuji všem panelistům za sdílení informací. Je obtížné se tedy rozhodnout, jaké otázky položit. Jde tady o Eh, po té poznámce IOC, kde se říká, že by to měla být och, krize ochrany nikoli migrační. Politika EU byla taková, že toto je migrační politika a snažíme se, aby lidé byli zůstali venku a to nej, co nejlepším způsobem, přičemž by to mělo být naopak. Mm, je velice cynické tady Eh, slyšet, že počet eh, příchozích roste, ale legální cesty klesají. Mně nejsou jasná ta čísla a ty závazky, takže pokud tomu správně závím, rozumím, tak je celkem máme závazky ze strany EU 6 eh, Niger, Libie, ne. Tak to jsem nerozuměl. Dále. Poslední dva řečníci konkrétně. Um, uzavření těch detenčních center není řešení, bude muset najít alternativu, ale jak, pokud je obtížné dostat lidi tam na místo? jsem slyšela, že to je velmi obtížné. UNHCR eh, uvedlo, že je obtížné dostískat víza do té země. V této situaci je to tedy velmi zvláštní. K financování. Financování musí být cílené více oblastí v jiných částech země, nejenom Tripolis. Jak toho dosáhneme a jak Evropský parlament jako rozpočtový orgán eh, použije své rozpočtové pravomoci jako mm, způsob, jak něčeho dosáhnout. Tím skončím. Teď eh, bych chtěla vyjasnit tady eh, ty závazky a počty, což je samozřejmě kapka v moři, když si mm, znáte ta celková čísla. Evropa se snaží, aby lidé zůstali mimo co nejlevnějším způsobem a toto je asi to nej, ten nejdražší způsob. Jak co se týče peněz, tak nákladů. Eh, lidských, co do lidských práv a životů. Paní Kunke. Já budu dále pokračovat švédsky. To, je, to jsou velmi znepokojivé zprávy. Poslední zástupce měl eh, zajímavý návrh, co by měla dělat EU. A já bych chtěla vyslechnout, slyšet něco od ostatních, konkrétněji. Jaké alternativy vidíte té spolupráci mezi EU a Libí? Co lze dělat konkrétně? Co by mohlo být lepší nebo jiné? Jak můžeme zlepšit situaci? osob, kteří jsou, vlastně zůstali v Libii, jak to pomohá, pomáhá evropská podpora. Paní Tardino, možná někdo další ji zastoupí, pokud ne, tak EKR pan Prokačíny. Gracuji, děkuji, pane předsedo. Já si velice cením to, co řekl náš host, ale také na mě udělal velký dojem, co řekl kolega Nát, protože já sdílím eh, potřebu toho, aby EU byla přítomná na místě. To, že můžeme řešit problémy z našich institucí v Bruselu nebo Lucemburku, je prostě utopií. Takže musíme být tam. A proto chci přivítat odvahu italské ambasády, což je jediná západní ambasáda, která stále je otevřená v Libii. Pokud bychom měli evropskou ambasádu nebo více ambasád v Libii evropských, tak by bylo snazší otevírat humanitární koridory, které by umožnily těm, kdo potřebují mezinárodní ochranu, tak aby se dostali do Evropy. Bezpečně. A nemuseli by se obracet na pašeráky. A je škoda, že naše švédská kolegie tady není, protože ona mluvila o italské kolonizaci Libie v roce 42, ale ono to 1942, ale to bylo už v roce 1911, před 2000 tisíci lety moji římští předkové již kolonizovali Libii. Ale rozdíl mezi tím a francouzským bombardováním v roce 2011 je, že v roce 2011 už existovala e- Evropská unie. Teď máme Evropskou unii, takže nemůžeme čekat, že EU bude neustále řešit své problémy tím, že bude platit lidi, aby to dělali za ně. Nemůžeme prostě platit za to, aby humanitární problémy vyřešil někdo jiný, protože pak se z nich stanou geopolitické otázky, které vyvolají problémy pro všechny. GUE, paní York? je zjevné, když sledujeme evropské politiky ve vztahu k Libii, že všechno toto eh, má udržet eh, lidi mimo Evropu, ale také to znamenalo, že máme aktivní politiku eh, mm, omezování lidí v Limi, aby, že vlastně jsme spolu zodpovědní za, za mučení a zotročování lidí. A pokud děláme tuto takzvanou anti-containment politiku. Tak jak by to mělo vypadat? Jak by ta politika vypad- měla vypadat? Co by to znamenalo pro finance? A cílem musí být nejlepší ochrana osob, e, potřebných lidí tedy. A jedna toho, část toho je samozřejmě dostat lidi pryč. ta čísla přesídlování jsou velmi nízká. My potřebujeme humanitární koridory a přímou evo- evakuaci. já položím otázku vám. Eh, mm, tedy mm, děláte screening těch 44 tisíc. A na závěr chci říci, musíme mluvit o libyjské pobřežní strážně. Oni vrací lidi do Líbie. Některé z nich re- se re- jsou registrováni, další ne. E, nevíme, kam jdou, do jakých neformálních struktur. Já jsem se setkala lidi z Nigeru, kteří, které vylodila libická e, eh, pobřežní straž, ani nevěděli, kde jsou a byli zneužíváni. Musíme tedy zastavit financování takzvané pobřežní stráže Libie. Eh, a ehm, evropské vzdušné kapacity dávají informace libyské pobřežní stráži. To musí skončit. A na to je potřeba upozornit. Tím skončím, ale myslím, že je jasné, že musíme zastavit tu politiku omezování, containmentu, za kterou jsme zodpovědní. No a nyní teda druhá ještě koordinátoři. Eh, Jedin, jediného, koho vidím, je kolegyně Von Wiese. Já se omlouvám, já budu muset běžet na další schůzi, takže jestli dovolíte. Možná už tato otázka zazněla, ale já jsem odpověď zatím neslyšela. Tím se dostávám k osudu těch uprchlíků a migrantů, kteří jsou navraceni do Libie jakožto přímý důsledek dohody mezi Libii a Itálii především konkrétně. Asi těch 8 tisíc lidí, které zachytili právě příslušníci pobřežní stráže Libie a byli navráceni do Libie. Vidíme, kolik z nich je mm, právě mezi těmi 4,5 tisíci v detenčních centrech. A myslím, že tam bylo ještě 2600 lidí zmíněno, kteří skutečně mají v této oblasti, nebo kterých se to UNHCR týká, kteří spadají pod odpovědnost UNHCR. Čili jak to definujete, kdo vyžaduje a nevyžaduje zásah z vaší strany. A 80% lidí v těchto centrech eh, jsou registrováni jakožto UNHCR uprchlíci, tak bych se chtěla zeptat, zda je zde nějaká jiná definice těchto lidí samozřejmě, že tato čísla teda potom neúplně neodpovídají. Těch 2680 to mi nějak nesedělo, proto jsem se chtěla zeptat především na osud těch úprchlíků, kteří byli navráceni na toto území. Děkuji předem. Děkujeme a nyní ještě dva poslanci, kteří by chtěli položit otázku pro naše panelisty. Prosím opravdu o stručnost, abychom měli prostor ještě i pro naše panelisty, na které se obracíte UNHCR, možná i nástroj IOM, i tento výbor, protože v 11.30 to bude zástupce generálního tajemníka SVČ, který mezi nás přijde, takže skutečně se poprosíme, skutečně vás musím poprosit o stručnost. Od března 2018 IRC tento výbor fungoval v Tripolisu a snaží se tam především poskytovat ochranu pro ženy a dívky jako reakci na násilí, kterému byly vystaveny. Proto bych se chtěla zeptat, kolik žen a dětí již vyžadovalo vaši pomoc, bylo, kolika bylo poskytnuto, eh, byla poskytnuta tato pomoc a jaké jsou nejběžnější typy tohoto násilí páchané na ženách a dívkách. A pane Náte, prosím, prosím, abyste byl velice stručný. Pane Koloko, Libie je ve válce. A my hledáme nějaká řešení, potenciálně by to měla být vláda, ovšem nejsou to pouze vlády a právě proto hovoříme o těch zónách, které by měla kontrolovat mezinárodně uznávaná vláda, ale pětina území, jak co si myslíte, jak může země ve válce dát nějaká řešení vládou, která nevládne v lokalitě, kterou vůbec nezná? Děkuji mnohokrát. Mám pouze jednu jedinou otázku. Mnoho různých organizací analyzovalo nějakým způsobem tuto situaci, nebo teda mají určitý pohled, obrázek eh, celé této situace, jakým způsobem sdílejí tyto informace, tyto analýzy, protože ne všechny tyto organizace mají přístup, zda je to vysoký představitel OSN pro Libii nebo jiný koordinační orgán a podobná otázka vztahy eh, těchto jednotlivých aktérů z EU. Je tam jeden kontaktní bod nebo více kontaktní bod, protože to je i ta složitost celého tohoto problému. Je tam nějak, nějak federalizován nějaký tento kontakt. Děkujeme, říká pan předsedající. UNHCR, prosím, abyste reagovali samozřejmě i vy ostatní, ale většina otázek směřovala přímo na vás. Poprosím vás, abyste se snažili o stručnost, abychom dodrželi naplánovaný pořad jednání i pro další body. Děkuji vám. Děkujeme. Tově, je, to, to už jsou téměř takové opravdu dostihy tady, to skutečně velice rychle. Takže jak to, ta první otázka, víte, IOM možná um, bude muset ten registrační proces, k tomu se vyjádřit, ovšem bez místních orgánů to není možné a to je ten obrovský problém. Jak Eh, vytvořit víc takových center, pokud jsem to správně pochopila, podobně jako GDF, e, facilita nebo nějaká alternativa těmto přístřežkům. To znamená, ano, ta diskuze, aby ta detenční centra byla uzavřena, abychom my měli dostatečnou kapacitu. IOM, mezinárodní orgán, tuto kapacitu, či místní nevládní organizace víte, abychom otevřeli další jiná centra. Už jenom to, že jsme vůbec otevřeli GDE facilitu, trvalo strašně eh, dlouhou dobu. Že bychom tomu neměli říkat migrační krize, ale, ochran, ale krize v oblasti ochrany, ne, detenční, dokonce krize i u těchto vnitřně vysídlených lidí, máte pravdu. Problém s vízy, to je realita. Mnoho našich pracovníků vůbec neobdrží víza. A pokud jim je umožněno výzum, tak pouze na krátkou dobu, takže se musí opětovně vrátit z Libie, zase žádat o poskytnutí víz. To znamená, to je obrovský problém nejenom pro UNHCR, ale i pro ostatní aktéry. A zda naše za finanční prostředky EU pomáhají na místě. Víte, pokud je cílem udělat maximum pomoci těm lidem přímo v jejich zemi, tak ano, určitě nám EU finanční prostředky pomohly tento mandát humanitárního charakteru, jakož je evakuační mechanismus, zprovoznit aktivity přesidlování, mm, asistence a tak dále. Máme tam naše programy v Libii. EU ale není exkluzivním dárcem, máme zde mnoho jiných dárců a samozřejmě, že celý tento mandát eh, závisí na vás a na ostatních donorech. Zdá UNHCR, já se odpoví, omlouvám, že jsem na to ještě nereagovala, zdá monitorujeme dobrovolný repatriační program, na to bude reagovat jistě IOM, jak tento mechanismus funguje, zda to monitorujeme. Potom my nejsme zapojeni do tohoto mechanismu návratu, eh, orgánu IOM, ale společně navštěvujeme deteční centra a IOM nenavrací ty osoby, které spadají pod naše programy UNHCR v tom prescreeningu. IOM jistě ale bude reagovat na to, jak to vypadá u toho dobrovolného návratu. Těch 8 tisíc lidí a, a vylodění těchto lidí v roce 2019, kolik z nich spadá po těch 4,5 tisíce v detenčních centrech. Medicine Sans Frontier již řekli, že bohužel tam není nějaký kontakt potom na detenční centra čili nejsme schopni to nějak spočítat. Vy jste například někoho viděli u vylodění a další eh, den potkáte úplně jiné lidi v detenčních centrech, čili je tam konstantní transfer těchto lidí z detenčních center do jiných center i místními orgány. My o tom opravdu, o této fluiditě pohybu, nemáme téměř žádné informace bohužel k dispozici to znamená od toho bodu vylodění do detenčních center, tam skutečně nemáme kontakty. Jak teda identifikujete to, že těch 4,5 tisíc, kdo potřebuje, nepotřebuje UNHCR, ochranu, teda těch 2600, my je nepovažujeme za uprchlíky. Víte, je to taková širší definice, co to znamená pro UNHCR, to znamená, že potřebují mezinárodní ochranu. Uprchlík má určitý statut, předtím je to žadatel o azyl, takže probíhá tam proces prescreeningu, který můžeme udělat, různá interview v detenčních centrech, důvěrnost informací, dostatečný čas pro mm, tyto rozhovory a interview. Čili je to takový prescreening proces, do kterého jsme zapojeni a máme tam asi 70, 80, 60 z těchto lidí, kteří, které považujeme za potřebné naší ochrany, ale je to takové fluidní číslo. My spolupracujeme v tomto ohledu. Pan eh, eh, Bukovský již hovořil o té situaci, o tom nástroji poskáčura, po tom útoku na, tento, na toto detenční centrum. Toto je obrovské úsilí, to vyžaduje členské státy, Kanada, Spojené státy, Itálie, nevládní organizace, OSN se pravidelně setkávají, snaží se reagovat na tuto situaci, nějakým způsobem ji popisovat, eh, zlepšovat ano, my už jsme teda překročili náš čas, tak prostě zástupce generálního tajemníka z OSVČ bude muset počkat, ale víte, já teda ještě poprosím samozřejmě ostatní panelisty, prosím, velice stručně. Děkuji za slovo. Pane předsedající, pouze několik bodů a velice stručně, jak bychom mohli reagovat na tuto celkovou problematickou situaci. Je to samozřejmě nesmírně složité, probíhají tam konflikty. My potřebujeme, aby jsme stabilizovali místní komunity. Kolegyně z UNHCR hovořila o vnitřně vysídlených lidech. To je veliký problém. Snažíme se nějak pomáhat všem těmto komunitám na místě, eh, uprchlíkům, migrantům. Dále je zde potřeba přesidlování, zvýšit počty těchto osob, které budou přesídleni dále. Jsou to samozřejmě zákonné cesty, jak se dostat z této země a z této patové situace, dobrovolné návraty. My pouze reagujeme právě na dobrovolné návraty. Já už jsem o tom hovořil. Všichni všechny zadržené osoby, eh, probíhají s nimi pohovory, screening s jednotlivými institucemi a ty osoby, které spadají pod kompetence UNHC, tak tam probíhají koordinované kontakty, tak aby ten, kdo potřebuje mezinárodní pomoc, nebyl navrácen. A pokud jde o přítomnost na místě, nejsme pouze v Tripolisu, ale i na jihu země, ideální by bylo vě, by bylo větší zastoupení, ale je tam i bezpečnostní problematika UN, eh, o, eh, OSN společně s námi analyzuje tuto situaci, bezpečnostní situaci, každodenně a ostatní kolegové se k tomu mohou rovněž vyjádřit. Nemusí, říká pan předsedající, ale mohou, aby doplnili slova těchto eh, našich předchozích panelistů. Chcete se ještě Médecins Sans Frontières nebo Mezinárodní výbor pro záchranu k tomu vyjádřit? Děkuji za prostor. Ty nejdůležitější poznámky, které zde zazněly, víte, ano, musíme situaci na místě zlepšit. A to šlo k určitému pokroku. Spolupracujeme kvalitně i se zástupci EU v Tunisu. Největší problém ale je, že ty místní organizace přímo na místě, včetně našich, nemají možnost zásadním způsobem změnit tu situaci přímo na místě. Můžeme tam budovat toalety, mm, zajistit vodu, zlepšit zdravotní péči. Ovšem to nebrání tomu, že tito lidé jsou zadržováni arbitrárně, dochází tam k zneužívání které bohužel bude pokračovat. Čili hlavní prosba, kterou mám směrem na vás, je vytvořit určitý prostor, kam by tito lidé mohli jít, aby jsme mohli dodržet všechny ty závazky, které máme v tomto ohledu, aby tyto osoby byly v bezpečí. A ještě Mezinárodní výbor pro záchranné akce, stručně. Já bych ráda reagovala velice specificky, protože zde zazněla otázky ohledně genderově, genderového násilí, jak to vypadá. V Tripolisu jsme pomohli 11 tisícům eh, uprchlíkům, migrantům tímto způsobem a v rámci Misraty, naší facility zde asi 250 konzultací probíhá týdně. Nemám úplně přesná čísla ohledně genderového násilí, ale ráda bych řekla, že naše čísla se nezabývají pouze konkrétními případy, které vidíme na místě, ale i prevenci, bezpečným prostředím, které se snažíme vytvořit a v Samozřejmě, já se pokusím vám poskytnout více detailních informací i písemně. A úplně poslední poznámka k těm alternativám, možným politikám, které by mohly reagovat systematičtějším způsobem a ne pouze nějak zlepšovat podmínky na místě. Toto ale budete o tom budete hovořit, to znamená i spolupráce v rámci operací SOFIA a pobřežní stráže, čili nějaký způsob zvyšování kapacit záchrany ve Středomoři. Toto je samozřejmě další možnost, abychom neměli jenom tu politiku takzvaného anti-containment, um, o které jsme hovořili. Takže úplně eh, poslední poznámky. Nyní na děkuji za toto schrnutí důležité informace a nyní bych poprosil pana Kosolína, který je předsedou delegace pro Magreba, který by zhrnul celou tuto diskuzi na závěr. Velice, velice stručně, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem eh, nedorazil dříve, měl jsem problémy s dopravou, dostat se do Bruselu. Já myslím, že tato, eh, toto naše setkání je nesmírně důležité Parlament zahájil práci v rámci nového mandátu, komise bude za chvíličku fungovat v novém formátu a toto je prostě klíčové téma, které nás trápí. Libyská problematika, všechny ty problémy, o kterých jsme zde dneska diskutovali. Tato agenda musí v následujících měsících být jednou z našich priorit a já bych řekl dvě jednoduché věci. Jednak to, čemu čelíme v současné době, to je v podstatě Libie země, která se potýká s válkou, s občanskou válkou. Máme zde teda nejprve zásadní politický problém. Jak se může vůbec zlepšit tato situace na místě, aniž by došlo k uzavření příměří? Toto je první signál, který bychom chtěli vyslat my jakožto parlament, jakožto evropská instituce. My samozřejmě chceme pomoci UNHCR které se snaží budovat eh, i na základě berlínského samitu a snažíme se o prosazení příměří v následujících několika týdnech. Aniž by došlo k tomuto příměří, tak nemůžeme počítat s, nějakou, s nějakým zle, tím zlepšením situace. Všechny ty iniciativy EU nebo nevládních organizací na místě, to vše je podmíněno vyhlášením příměří. A poté to budou politické, diplomatické cesty, které by nám měly pomoci uh, nalézt řešení této nesmírně komplikované situace, situace migrantů na území Libie, tento obrovský problém. My prostě potřebujeme více politik, potřebujeme tato nehumánní detenční centra uzavřít, potřebujeme se podívat na to, jak vlastně funguje ta situace našich, našich protějšků, to znamená místních orgánů, libijských. Nejde pouze o detenční centra. Nesmíme zapomínat, že většina migrantů žije mimo tato detenční centra na jiných místech. My musíme neustále aktualizovat naše vlastní iniciativy přímo v terénu, přímo na místě, sledovat tuto situaci v naší delegaci pro Magreb, která pokrývá by Možná bychom mohli pozvat i zástupce OSN mezi nás, aby nám vysvětlili i s ohledem na berlínský summit, eh, jak to vidí oni, jak, je, jak vidí situaci přímo na místě eh, představitelé této organizace? No prostě, aby naše delegace Magreb, aby náš výbor Libe spojil síly, vypracoval dokumenty, které pokryjí všechny tyto možné návrhy řešení této situace je zásadní, aby aktivity parlamentu v následujících měsících velice pozorně sledovali aktivity na místě a ne hovořit pouze o té nouzové situaci jako takové, ale nějak strukturovat naši práci v následujících měsících, abychom celou problematiku nestráceli ze zřetele. Děkujeme, děkujeme moc krát, pane Kocolíno, děkujeme a nyní dovolte, abych našim panelistům na závěr řekla. Musíme zajistit, aby migrace Eh, která přichází z Libie, aby detenční centra v Libii, aby migranti, kteří se vrací do Libie, byli neustále jednou z hlavních priorit výboru Libe. Právě proto jsme zorganizovali vlastně toto slyšení s vámi, s panelisty těchto mezinárodních organizací, protože nám to leží na srdci. To je jasné. Ale jelikož samozřejmě ve čtvrtek zde máme méně poslanců než v pondělí, to ale neznamená, to bych nechtěl říci, že ten náš zájem se tím snižuje. To vůbec ne. Situace je urgentní, naléhavá, musíme ji řešit. Bude to rozprava, která bude nadále pokračovat. I s novou komisí. Nová komise by měla začít fungovat a včetně pana Skinase, paní Jourové, samozřejmě paní Johanssonové, pro vnitřní záležitosti pana Didiera Reinerse, paní Jupilainen, pana Borela, který bude vést evropskou diplomacii, aby skutečně všichni tito komisaři věnovali zásadní a řádnou pozornost tomuto vývoji nejenom v Libii, ale i situace migrantů, kteří přichází z Libie a naopak, kteří se vrací do Libie, protože ten humanitární aspekt této problematiky je zásadní. Je to skutečná tragédie, to, co se tam děje. Situace v Libii se vlastně stává ze státu, který eh, se zhroutil, téměř neex- existujícím státem. To je tragédie všech těchto lidí. Proto děkuji za to, že jste mezi nás přišli, že se nám poskytli tyto aktuální informace v rámci této probíhající rozpravy, která bude čekat eh, i komisaře, jakmile budou jmenováni, a i radu. Děkuji vám všem a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu a ti, kteří jste přežili, prosím, zůstaňte s námi. Prosím, zůstaňte. No Prosím, zůstaňte v místnosti. My se moc omlouváme eh, eh, tady zástupcům SVČ za toto spoždění, ale mělo to dobrý důvod. Měli jsme skutečně žhavou diskusi o situaci v Líbii a pojďme se teď podívat na přehled situace co se týče operací Sofia Euna for Med. Ti, eh, kteří odcházejí, prosím, odejdete v tichosti, protože my tady musíme v tichosti pracovat, abychom mohli pokračovat, protože máme necelou hodinu a musíme se snažit, abychom tento bod zvládli. A tady se jedná o hodnocení situace operace Sofie, protože její mandát byl změněn. Víte o tom, to souvisí s obchodním modelem eh, převaděčů a obchodníků s lidskými bytostmi eh, na jižní a centrální straně Středozemního moře. Diskutovali jsme o tom, co se děje v Mare Nostrum, o těch lidech, kteří přicházejí. zejména z oblasti nacházející se ve středu um, ehm, mediterální oblasti. Teď se jedná nejenom o dohled eh, v rámci operace Sofia. Eh, před časem tady eh, došlo k uzavření spolupráce Libyjské pobřežní stráže a teď vidíme rozšíření mandátu operace Sofie až do 31. března 2020 ale operace záchrané byly zatím pozastaveny, jak víte. Ehm, je třeba a pracuje se na řešení těchto vyloďování. Musíme vysvětlit celou tuto záležitost. A máme tady teď skvělou příležitost, protože tady vítáme Pedra Serána, zástupce ředitele SVČ, který nám vysvětlí situaci a e, potom se budeme snažit dát slovo všem poslancům, kteří se chtějí přihlásit o slovo. Prosím, uvědomte si, že e, máme čas pouze do 12.30, takže mm, bude to, pakliže budeme muset rozšířit e, tu schůzi nad rámec půl jedné, no tak budeme muset pokračovat pouze v angličtině. Also comment on, and is that the Libby committee... Takže e, Pane Seráno, výbor Libe má velký zájem na to dovědět se o tom, co se děje teď s operací Sofia a jakým způsobem se splňují její úkoly v souvislosti s pozastavením. Pane Seráno, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice potěšen tím, že tady mohu být. Byl jsem tady v Dubnu a velice mě těší, že zde mohu být opětovně a spolupracovat s vámi na záležitostech, o které se zajímáte. A vy už jste na to upozornil, pane předsedo, operace Sofie eh, v současné době neoporuje ve své plné kapacitě, jak všichni víte v březnu tohoto roku, koncem března, když došlo k obnovení mandátu operace, bylo dohodnuto obnovit mandát na období eh, do září. Tento mandát zůstal nezměněn, tak jak byl, ale s určitým eh, pokynem velicím důstojníkům, aby se pozastavili Eh, námořní akce. To byla dohoda dosažena s radou. A byly dány hlavní pokyny ze strany rady, na to má rada práva, mm, pro, mm, v, rámci, v rámci poskytování kontroly a byly to pokyny tedy operačním důstojníkům, jak řídit, čili pozastavit námořní akce. Toto rozhodnutí bylo obnoveno v září, koncem září, takže operace zůstává opět v rámci stejného mandátu, ale s pozastavením námořních akcí obnovení, jak řekl pan předseda, nebo prodloužení až do 31. března 2020 a vždycky členské státy i rada mohou rozhodnout o změně mm, těchto hlavních pokynů eh, daných operativních eh, důstojníků. To může rozhodnout rada. To je tedy současná situace. Ehm, týká se to tedy námořních aktivit a jediné věci, které se provádějí, jsou letecké akce, eh, které tedy kontrolují situaci. A jak řekl pan předseda, ehm, mandát této operace je boj proti převaděčům, kteří jsou odpovědní za převádění migrantů a kapacit lhůta, eh, jak přerušit tyto aktivity, je samozřejmě snížena. Eh, jedná se tedy o kontrolu nebo dohled nad podezřelým obchodováním a od 1. dubna do dnešního dne jsme měli 124 plavidel, která byla kontrolována to se týká tedy potenciálního podezření eh, převaděčství v rámci příslušného usnesení rady, ale je tady také řada prvků jiné, jiných prvků mandátu, to znamená pomoc a je to také jiná část mandátu, která vyžaduje také přítomnost plavidel či lodí v této oblasti, aby poskytovali informace o potenciálním mm, pašování ropy. Tyto operace doplnily ještě jeden prvek v boji proti převaděčům a to bylo školení po libijské pobřežní stráže a školení pokračuje. Poskytujeme kurzy libyjské pobřežní stráže 206 osob bylo od dubna již proškoleno. To je nesmírně důležité, protože co chceme zabezpečit je, že aby libijská pobřežní stráž operovala v souladu, tedy co možná nejvíce, v souladu s mezinárodními normami za respektování práv všech plavidel, eh, která se vyskytují v jejich vodách. Eh, také operace pro záchranu životů na moři, ale také v souladu s mezinárodními normami eh, identifikování lidí a jejich přivádění zpět na libyjské území těch, kteří byli na moři zachráněni čili zjistit totožnost těchto občanů a spolupracovat v U, s UNHCR a IOM, aby se zabezpečilo dodržování prát těchto osob, které byly zachráněny a aby se s nimi řádně nakládalo. E, to je vlastně obsah toho školení. E, vy jste tady diskutovali o počtech, které se snížily poměrně významně, jak víte, od počátku roku absolutní číslo přijíždějících do Itálie a Malty. Po moři teda bylo 13 117 a zachráněné osoby v rámci Eh, aktivit libijské pobřežní stráže činí, myslím si, že se to blížilo zhruba 8 tisíc, číslo 8 tisíc. Já samozřejmě nikdy nenajdu hned to, co hledám. Ano, 7600 eh, osob bylo zachráněno do posud v tomto roce. To je tedy současná situace. Evropská unie si rovněž uvědomuje, že důvody, pozastavení eh, pomoci při vyloďování v souvisí s tím, že členské státy stále ještě debatují o tom, jakým způsobem nakládat s lidmi, kteří byli zachráněni na moři, protože dochází k některým vyloděním také na evropském území. Toto je eh, daleko širší než operace Sofia, ale má to přímý vliv na operaci Safio, protože členské státy chtějí, aby na osoby zachráněné na plavidlech v rámci operace Sofia byly také odpovídajícím způsobem řízeny. Abych byl upřímný, Členské státy si dobře uvědomují situaci a v současné době se hledá situace a my eh, děláme vše, co je v našich silách v rámci SOVČ, abychom je k tomu povzbudili. Operace Sofia nemá jako mandát přímou záchranu osob na moři, Nemusíte to mít ve svém mandátu, ale každá činnost na moři má povinnost zachránit eh, osoby ohrožené na životě na moři. A to my jsme dělali vlastně už čtyři roky a zachránili jsme zhruba 45 tisíc lidí. A dělali jsme to ne proto, že by to bylo součástí mandátu, protože mandát je bojovat proti převaděčům, ale bylo to učiněno samozřejmě v rámci mezinárodní mezinárodního, eh, mezinárodní povinnosti při aktivitách na moři. Eh, hlavním cílem je zastavit převaděčství migrantů, protože to ohrožuje životy ob osob. A to je cílem operace Sofia. Toliko vám jsem schopen říci úvodem a velice rád odpovím naše otázky, které budete mít. Je jasné, eh, proč Situace ve střední oblasti Středozemního moře je takto závažná. Souvisí to samozřejmě se situací v Libii a proto je prioritou mm, adresovat libijské orgány, aby se snažili najít řešení v této krizi a to musí zůstávat každém, každopádně naší prioritou. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Seráno. Také já chci um, ehm, ceně toho, co prezentoval um, předseda, ehm, kde není konkrétní mandát na operaci Sofia, ale pak jsou tady otázky. Také bych chtěla um, že tady bylo um, pozvánka eh, veliteli eh, operace Sofia panu Kredentinovi, která nebyla eh, přijata. Budeme mít první kolo, pak další členové, kteří se přihlásili, také se na ně dostane. Takže si... Very much and thanks for the presentation. On the tasks of the operations... Operace Sofia eh, tam nyní probíhá pouze letecký eh, dohled, nebudu zacházet do všech. Eh, co se týče při, vlastně přepravy lidí na pobřeží, aby neumírali, Eh, když se tedy vrací do Libie, může se tomu říkat rescue, ale mám o tom pochybnosti. Narušilo by to nicméně business model pašeráku lidí? I o tom bych pochybovala, protože pokud oni nedostanou lidi do Evropy a nedostanou za to peníze, možná eh, využijí jiné Eh, způsoby, jak ten business model dělat, že budou posílat zprávy rodinným příslušníkům migrantů nebo prostě prodávat lidi, lidi na nucenou práci. Takže i o tomto mám pochybnosti. Eh, možná ale máte jiné informace tomuto bodu. Pak co se týče implementace eh, mm, zbrojního embarga OSN s tím, že žádné zbraně by se neměly posílat do Libie. Jak můžete zajistit um, dohled, toto dohledem ze vzduchu? Doufám, že neinformováním libijské pobřežní stráže. Ale sběr informací o nelegální přepravě ropy. Jaké informace máte? Kdo je o tom informován? Eh, a jak zajistíte, že to eh, neprobíhá? A jak, je to, eh, jak to souvisí s návratem stability do Libie? A může to skutečně pomá- pomoci, paní Infeld? Děkuji, pane předsedo. Dvě otázky. Jednak mám dojem, že jste poměrně pozitivní eh, co eh, ke spolupráci s libijskými eh, koupobřežní stráží. Mm, mám pocit, že tady kolegové vyjádřili pochybnosti o tom, co dělá ta pobřežní stráže, do jaké míry můžeme říci, že jejich práce odpovídá jejich standardům. Takže i na tom se chci trochu zamyslet. A za druhé, informace, které Ehm, máte z různých částí vašeho mandátu, s kým se o to, mm, jak si, eh, s kým se to, to sdílíte, jak to přesně funguje. Um, já budu mluvit švédsky, já mám otázky. Jak můžete dělat follow-up akcím eh, libijské břežní stráže, jak to monitorujete? Vy eh, mluvíte jenom s jejich personálem nebo s také s lidmi, kteří byli zachráněni? A proč není ten monitoring veřejný? Nemáme přístup k informacím a zprávám jsou to, které jsou velmi důležité pro pokračování naší práce. Děkuji. Děkuji, já nevidím ID ani EKR. Pokud tomu tak není, tak předám slovo GUE, paní Daly. Um, já mám zásadní problém s operací Sofia. My jsme měli eh, velké spory v irském parlamentu o účasti Irska, neutrální země. A mm, naše námořní síly se původně účastnily Search and Rescue, ale pak účast na operaci Sofia, což je vojenská operace, i když se tedy trošičku maskuje jako Search and Rescue, eh, ale je to vojenská operace v já bych zopakovala mm, to, co bylo řečeno o tom vlastně zbírání těch lidí a jejich návratu do Libie, kde mohou být mučeni, dáváni do, prodávání do otroctví. Jsem ale ráda, že jste tady a zajímalo by mě více informací o tom, co dělá operace Sofia. Můžeme mluvit obecně, ale když se podíváme na e, námořní aktiva, a mm, nedostatku transparentnosti a jak může Evropský parlament kontrolovat a jak mohou mít e, poslanci přístup k informacím o minulých případech. Můžete nám nějak pomoci s tím? E, pak tady byl incident 26. října, kdy e, tady byly Došel případ, který se, do kterého byla zaplacena libyská milice. Jistě je mnoho dalších případů. Byla operace Sofia, teda letadlo operace Sofia v kontaktu s těmi milicemi a chrání personál posádky lodí před agresí. Co vlastně, jaký je vlastní vztah s o, operací mezi operací Sofia a Frontexem v oblastech jejich aktivit? A dále eh, bych chtěla slyšet něco o um, informacích um, Eh, přenosu informací o, lo, o, o lodích, které jsou ohrožení. Ty informace se předávají všem okolním lodím, včetně nám mm, obchodních lodí. Dále školení, vy jste řekl, že 206 lidí vyškolila libijská eh, pobřežní stráž. Ehm, školíte i jiné libijské milice? Můžete nám k tomu něco říci? Nebo to bylo tedy celkový počet těch školení. Byli ti lidé prověřeni, než se účastnili těch školení, jaké procento jich to dokončilo. Vzhledem k informacím, které máme, eh, chování těch libijských, eh, libijské pobřežní stráže by nebylo v souladu s tím, co Eh, by měl, jaký by měl tedy eh, někdo, kdo absolvoval toto školení, jaké ujištění nám můžete dát, že se neúčastní, nepodílíme na těchto akcích. Pan Kosta. Děkuji. Moje otázka se týká Berge Cipl. A mm, možná to mají další aspekty. Prodloužení magnetu chce demontovat business model pašeráku lidí. Kromě toho libijský eh, pobřežní stráž dostane další mm, kolení. Prodloužení mandátu neposkytne záchranné kapacity, rekonesans, průzkumy nech zachraňují životy a zachrany, zachrány takzvanou libijskou stráží znamená vracení migrantů do cyklu zneužívání a mučení. Co má tedy, mm, jak, jak to souvisí s povinností zachraňovat lidské životy? To znamená, ty zachráněné předávat do bezpečí do Evropy a nikoli obcházení mezinárodního práva. To byly otázky, děkuji. Bylo jich tady více. Eh, nyní se dáme slovo panu eh, řediteli, aby se pokusil odpovědět, panu Pedru Seránovi, aby se pokusil odpovědět na ty otázky. A jaký je tedy business model těch Eh, pašeráků, kteří porušují lidská práva, jak to demontovat. A jak vypadá prognoza do budoucna v operaci Sofie. Abychom tedy zabránili tolik tragédiím, kterým tam pravidelně dochází před našimi očima. Máte slovo. My všichni souhlasíme s tím, že ty tragédie se dějí. O tom není pochyb. Nemusíte mě o tom přesvědčovat. Ní ani nikoho jiného v externí službě. Otázka, co můžeme dělat, abychom to pomohli vyřešit. Jak jsem řekl, jedna z věcí, které se musíme věnovat větší úsilí, je řešení situace v Libii. Libie má vládu, která je uznána OSN, se kterými musíme spolupracovat, která má pobřežní stráž a námořnictvo. To je tedy právní situace. A my musíme pracovat v rámci nějakého právního rámce a uznat ho, uznávat ho. To je jasné. Jasné je také, že ta vláda nemá podporu celé libyské populace. A je tam, dochází tam k velkým bojům o moc. To je situace. Je to země, která je v konfliktu. V obtížném konfliktu. Je to země, která má mnoho specifik, které stěžují řešení tohoto konfliktu. Takže my se snažíme hledat tedy, co můžeme udělat v tomto konf- složitém konfliktu při E, pro řešení stávající situace. V roce 2015, kdy ta situace nebyla tak špatná, byla špatná, ale ne tak špatná, tak jsme spustili operaci konfrontovanou vlastně hledání migrantů, kteří přecházejí z zemí a vstupují do Evropy. Operace byla spuštěna po dvou nehodách na moři, kde zamřelo více než 2000 lidí. Mimochodem, toto je povinnost EU, morální povinnost, a nejenom evropská, tak možná někdo další se snaží pomoci. Takže to byla situace v roce 2015 a stále je. Ty počty klesly, počty lidí, kteří tedy přecházejí, 200. V roce 2015 jsme měli 150 tisíc lidí. Teď ta čísla výrazně klesla. Když se podívám, asi 7,5 tisíce se vrací do Libie a ti, kteří se dostali do Evropy, 14 až 15 tisíc. 14. Mm, to je velice vzdáleno těm číslům těch počtu lidí, kteří přecházejí přes Středomoří, přecházejí přes Středomoří v roce 2015. Ale je realita. Má to různé důvody. Sofia má eh, narušovat tento organizovaný zločin nejenom ve Středomoří, ale dále ještě na, v Africe. A to děláme. V Sahelu. Tam jsou mise, které pomáhají bezpečnostním orgánům zemím Sahelu i organizovan, kontrolovat organizovaný zločin. Aby lidé tady se nedostávali do Libie a neriskovali svůj život dále ve Středomoří. Že není jedno řešení. Máme mnoho um, um, způsobů, jak se pokoušet řešit tuto lidskou tragédii. To jistě nevyřešíme jenom ve Středomoří. V tuto chvíli, bohužel, operace Sofie je handicapována. Nemá aktiva na moři. To mnozí z vás řekli, my jsme to řekli na úvod. A je důležité, aby členské státy rozhodly. Nejenom o Sofii, a které pomůže tedy i mimo Sofii. By nedocházelo k těmto tragédiím. To je tedy práce, kterou teď děláme a doufejme, že mm, toto e, řešení přispěje k efektivnější operaci a záchranám. Ale toto je vojenská operace mimochodem, to nikdo neskrývá. Je to vojenská námořní operace a nikdo nic jiného netvrdí. Vyhledávání a záchrana, search and rescue, to není mandát operace. To je mezinárodní povinnost. To nemusíme dávat jako mandát, to je prostě mezinárodní povinnost. Takže všechna aktivace na moři, všechny prostředky na moři, pokud je tam blízko ohrožená loď, tak mají povinnost zachránit lidi na palubě. To je prostě mezinárodní povinnost. Co teď děláme? Není kontaktování tedy libijských orgánů, když odhalíme loď. My eh, kontaktujeme Mezinárodní koordinační centrum. To je mezinárodní postup. Vy nekontrolujete blízké lodi, protože hrozí, že eh, se dostanete do rozporu se zodpovědnými orgány což jsou zodpovědná námořní koordinační centra, které kontaktuje operace Sofia, když um, najde, um, odhalí loď, která se dostala do potíží. To je podle mezinárodního práva. To také padly otázky na to, komu to eh, oznamujeme. Ehm, tedy v případě možného prolamování vojenského amberga na zbraně a pašování ropy. Ano, máme, my uh, informujeme Radu bezpečnosti OSN. Spolupráce s pobřežní stráží. Ano, já, no, nejsem ani pozitivní, ani negativní. To je součást toho, co se, co se snažíme. My se snažíme pomáhat v obtížné situaci. někteří z vás mluvili o milicí. My ne spolupracujeme s žádnou milicí, se, ale s pobřežní stráží, která spadá pod vládu, která, kterou uznává OSN. Asi je to jedna z mála stru, obraných struktur v Libii, která má která zůstala zachována pod nějakou státní kontrolou v těch obtížných mm, podmínkách, které tam jsou. Pokud chceme efektivně eh, mm, bojovat proti pašerákům, migrantům, kde jsou? V Libii. I v jiných zemích. A musíme spolupracovat s Libijci, pokud chceme tedy eh, proti tomuto bojovat. A nejlepší způsob, jak eh, se angažovat, je s operací Sofia je tedy mm, spolupráce s pobřežní stráží a pokusit se zajištit, aby fungovaly v souladu s mezinárodními standardy. Pokud dojde k incidentům, tak eh, mm, vyžadujeme vysvětlení, žádáme o vysvětlení od libijské pobřežní stráže. My jsme souhlasili nebo vytvořili jsme monitorovací mechanismus a libijská pobřežní stráž dává pravidelné zprávy o své činnosti operace Sofia a dohled eh, operace Sofia, Eh, samozřejmě to brání to, že to už je jenom vzdušný dohled, tak my jsme eh, se dohodli na užším monitoringu Tripolisu samotném. Jak víte, v současné situaci je toto nemožné. Monitoring aktivit činnosti pobřežní stráže znamená zajištění toho, že um, je to v souladu s tím, co usilujeme v tuto chvíli. Myslím, že jsem odpověděl na většinu položených otázek a jsem rád. Já bych. Mm, já možná ještě otázku za mě, možná ještě potom eh, paní Kinge, ale já, jestli dovolíte, tak skutečně i osobně bych rád položil otázku, my zde máme tolik usnesení, tvrdíme, že to není bezpečné místo Libia, není bezpečná země. Je jasné, že jasné, že prostě prostě je zde určitý i realismus, který musíme vzít v potaz, takže musíme vidět, ano, musíme zde mít někoho, nějaký subjekt na druhé straně, se kterým můžeme hovořit, který je zodpovědný za ten, toto teritorium, i když jde o stát, který v úplně selhal, který se potýká ve válce, ale samozřejmě, že ti lidé utíkají a potřebujeme pomoc těmi místními orgány, zatímco my víme, že samozřejmě libyské pobřežní Libyska pobřežní stráž hlídá jejich pobřeží, ale zároveň tam dochází k tomu, že jsou zde plavidla, na kterých eh, zachraňujeme lidi ve středomoří. A to už vlastně nad rámec libyských teritoriálních vod a tito lidé se pak navrací do Libie. To, to byl případ i italské eh, případ Itálie, tam právě tito lidé z tohoto plavidla eh, byli navráceni. To znamená, že došlo k porušení práva non-refoulement, což je jedno ze základních práv ženevské úmluvy z roku 51. Je to závazné právo nejenom pro členské státy, pro celou Evropskou unii. Je to jedno ze základních legislativních nástrojů článku 8, který vysvětluje článek 18 Evropské úmluvy pro základní práva. To, ta možnost požádat o azyl v Evropě a jakmile o to žádáte, mimo teritoriální vody, by, tak aspoň byste měli mít právo v členském státě EU o to požádat. A to, že dochází k návratu těchto lidí do Libie, to je porušení mezinárodní práva, to porušení evropského práva, dokonce Evropský soud pro lidská práva už dospěl k rozsudku v konkrétním případě. Čili ti lidé, kteří jsou zachyceni pobřežní stráži, to je něco úplně jiného, než ti, kteří jsou navraceni z mimo libyských teritoriálních vod. Vlastně vracíte tyto osoby do velice nejisté situace, nejistý osud, masivní porušování lidských práv. Paní Kunge by velice ráda ještě tu záležitost ohledně transparentnosti objasnila. Takže anglicky. Pokud jde o monitorování libijské pohraniční stráže, probíhají interview s, i s příslušníky této stráže nebo pouze s těmi, kteří byli zachráněni. A mohlo by toto monitorování být zveřejněno, abychom si přečetli tuto zprávu? Já se nejsem jistá, zda jste odpověděl na mou otázku. Možná jsem to nějak nepochopila. Vy jste to, že to teda filtrujete přes pohraniční stráž, ne přes milice a tak dále. Ovšem ten konkrétní případ, kde nevládní organizace byla atakována ze strany milice a vaši lidé jsou na místě. V tom konkrétním případě snad můžete tyto nevládní organizace chránit, nebo si myslíte, že to není vaše práce? takže zavoláte pobřežní stráž, aby vám pomohla, nebo jak tam vlastně fungujete? My chceme získat více transparentnosti k tomuto. Máte-li další informace, bylo by to pro nás užitečné. Takže prosím, pane Serano, na závěr ještě. Děkuji. Já si myslím, že všichni jsme zajedno. Samozřejmě, že lidé zachráněni na moři se nemají vracet do nebezpečné situace. Já nemám žádné informace, aby na základě operace Sofia jsme navrátili jakoukoliv osobu na libyské teritorium. K tomu nikdy nedošlo. To opravdu není součástí operačních instrukcí. Je jasné, kam tyto lidé jsou navraceni. Tato nebo teda ne úplně kde, ale jakým způsobem to bude organizováno a členské země se snaží na to reagovat a snaží se to řešit. Samozřejmě, že do Libie v těchto podmínkách to nejde. Opravdu nevím o žádném případě, kde by plavidlo pod vlajkou programu Sofia byl navrácen eh, do Libie. Možná ten případ, o kterém jste hovořili, to určitě není případ eh, pro projektu Sofia. My respektujeme právo, dokonce nad rámec eh, těchto právních povinností se snažíme respektovat veškeré zásady a podmínky. Abyste se zmínila o situaci útok milic na nevládní organizace, byste se nezměnila od ne, 26.10. CIA, eh, organizace, libyské milice na ně zautočily, myslím, že teda Sawara, Council Security, tak to údajně se jmenuje ta militantní složka, která na ně zautočila. Promiňte, já jsem to neslyšel, tento konkrétní případ, nemám k tomu žádné bohužel informace, ale určitě se na to podívám a samozřejmě se budu snažit poskytnout, tak to by bylo úžasné, děkuji vám předem. Určitě, určitě na tuto otázku se podíváme a odpovíme možnost nějakého monitorování, eh, rozhovory s, s, s těmi, kteří byli zachráněni. Ano. Především v rámci orgánu IOM a UNHCR probíhají interview s těmito osobami. My spolupracujeme s oběma orgány, aby došlo k registraci těchto osob, abychom měli přehled o tom, kdo byl zachráněn. A i vy, pane předsedo, jste hovořil o tom právu na azyl. Ano, to jsou lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ovšem to musí být vyhodnoceno, zda skutečně tato mezinárodní ochrana je zapotřebí, včetně IOM a UNHCR, to musíme analyzovat. Zároveň je zde systém, který už poté, co dojde k tomu screeningu v rámci IOM nebo UNHCR, se zjistí, že teda potřebují ochranu, nebo zatím to není jasné, tak jsou umístěny mimo Libii, než dojde k vyřešení tohoto konkrétního případu. A my se snažíme, EU se snaží skutečně přispívat ke všemu tomuto úsilí a pomáhat. Samozřejmě, že operace Sofia není všelék. My máme omezené kapacity, nemůžeme vyřešit všechny problémy Libie, nemáme dostatečné prostředky přímo například na moři, to, co potřebujeme, ten problém je mnohem širšího charakteru, nemáme dostatečné prostředky, nemůžeme to všechno vyřešit pouze prostřednictvím operace Sofia, to nejde. A pokud jde o transparentnost těchto informací, kdykoliv nám je položena otázka, vždy poskytneme odpověď a informace. Každý den se na nás obrací média a my samozřejmě i do vašeho výboru rádi chodíme do Evropského parlamentu a poskytujeme vše potřebné, abychom vám tyto informace dali k dispozici. Snažíme se sdílet i důvěrné informace z poslanci Evropského parlamentu. Já jsem si jistý, že je využíváte. Děkuji, pane Serano. Skutečně jste se snažil, aby jsme dodrželi čas. Dokonce, dokonce ještě těsně před naplánovaným koncem našeho dnešního ranního zasedání, které bylo naplánováno do 12.30 a my jsme to stihli. Ovšem, opětovně se uvidíme v Lipe Aha, už ve 14.00, říká pan předsedající. Děkuji vám a uvidíme se odpoledne. Děkujeme. Bueno, si <laughs> <laughs> es, una, es un problema.